Milé kolegyně, milí kolegové, Začneme prvním bodem přijetí pořadu jednání. Pokud nejsou žádné námitky, můžeme pokládat pořad jednání za schválený a přejít hned k dalšímu bodu, a to je zřízení nástroje stability. S pravodajkou je paní Franciska Katarína Brandner. a rozprava by měla trvat přibližně hodinku a chceme ji také včas ukončit. Týká se to přípravy zprávy o zřízení nástroje stability, 30. a 31. května se má projednávat v našem výboru. Je to jediný nástroj Evropské unie, aby reagoval na krize a globální a regionální výzvy. Tento nástroj by měl sloužit také k předcházení krizím, eh, řešení krizí a budování míru. A nyní bych chtěl hned dát slovo našim expertům a potom si vyslechneme eh, příspěvek paní zpravodajky. Experti budou mít k dispozici čtyři minuty. Paní eh, Martinelli, pan šerif, pan Denmore a paní Rozana Kristel Kristesko. Nejprve dávám slovo paní Martinelli z Ústavu eh, pro otevřenou společnost. Děkuji vám hezké odpoledne a ráda bych hovořila tedy k nástroji eh, stability chtěli jste, abych se zaměřila na slabé a silné stránky a ty jsou, myslím, dostatečně nám. Tento nástroj není geograficky omezený a dále není omezený kritérií způsobilosti, takže jenom posiluje připravenost a zaměření na předcházení krizím. Ráda bych se věnovala spíše otázkám, které lze v návrhu zlepšit. V prvé řadě bych chtěla hovořit o rizicích. To je eh, nedílná součást tohoto nástroje, eh, tedy tato rizika nejsou dostatečně rozvinuta. 70% eh, je třeba zaměřit na stávající nebo nové krize a je možné, že eh, k, eh, budou zapotřebí konsultace s místními orgány a, a nevládními organizacemi a ty nejsou vyhovující. To znamená, že eh, si to vyžádá druhou fázi, abychom mohli reagovat rychle. Musíme minimalizovat tento výskyt a byli politicky připraveni eh, na tu kritiku. Měli bychom posílit hodnocení a mechanismy podávání zpráv eh, pro účel tohoto nástroje. Za druhé, eh, co se týče eh, delegací a misí a také nástroje společenství, eh, je třeba plně využít příležitostí, které nám dává Evropská vnější služba, zejména co se týče vnější služby, tak finanční služby a také mezi SVČ a místními. Myslím, že delegace by mohly být jasnější. Místní delegace budou hrát velice důležitou roli při programování, zejména mohou eh, včas a konzistentně poskytovat informace o dění, mohou přispět k definování priorit a za třetí přispět k rozhodování, půjde-li o přidělování prostředků. Také se to týká monitorování. Delegace mohou pomoci informovat o výdajích v místě, zejména z hlediska efektivnosti realizovaných opatření. Dále bych chtěla hovořit o hodnocení efektivitě a podávání zpráv. SVČ se eh, je důležitým zdrojem informací pro EU, ale musí více eh, se věnovat také hodnocení, eh, co se týče vynaložených prostředků a vykonané pomoci. E, za pomoci SVČ, například jak projekty SVČ se přizpůsobují měnící se situaci v místě a jak SVČ může e, doložit jejich účinnost v místě. Z tohoto pohledu bych se chtěla zaměřit na úlohu občanské společnosti hodnocení externími experty podle mého nestačí. Občanská společnost v místě by měla být zapojena do eh, konzultací o zprávách. A jak může občanská společnost k tomu přispět, ještě není jasné. A e, není tu ještě e, jasný odkaz na jejich pomoc, ale my se domníváme, že občanská společnost může být zapojena do hodnotícího procesu. SVČ e, vytvoří předpoklady pro e, budování míru a je třeba systematicky zapojovat do monitorování a hodnocení dopadu SVČ. Je třeba se zmínit o tom, že v minulosti SVČ nekriticky využívala mezinárodních agentur, aby podpořila občanskou společnost. E, měli bychom se vyhnout eh, uzavírání subkontraktu. Eh, můj čtvrtý a poslední bod se týká propojení mezi opatřeními boje proti eh, terorismu a mezi podporou lidských práv. Týká se to rohu Afriky, opatření proti terorismu Eh, vytvá, eh, mohou snížit prostor pro porušování lidských práv, mohou ochránit obhájce lidských práv. Je to nesmírně důležité, protože eh, SVČ přispívá k boji proti terorismu, podporuje opatření pro vymáhání práva. A tady je jasné propojení mezi oběma cíly, mezi bojem proti terorismu a mezi podporou lidských práv je třeba vytvořit silný mechanismus monitorování dodržování lidských práv. Děkuji vám. Děkuji, pan šéf. Máte slovo, prosím. Yes, um, thank you very much. Um, Andrew Sheriff from the... Ano, moc krát děkuji. Já jsem Andrew Sheriff z European Policy Development Management. My jsme prováděli některé studie, zabývali jsme se otázkou nástrojů stability a jakým způsobem tyto nástroje mají dopad v cílových zemích. Tyto nástroje jsou velmi důležité pro eh, nastolení míru a prevenci konfliktu. Z tohoto hlediska musíme chápat eh, snahy o prevenci konfliktu a eh, šíření míru jako komponenty širší snahy, jako je například DCI nebo eh, Evropská politika sousedství. Jestliže opravdu chcete eh, z dlouhodobého hlediska předcházet konfliktům a nastolit mír, je potřeba podporovat eh, nejrůznější iniciativy po dobu delší než 18 měsíců. To první, co je tedy k tomuto potřeba říci, je, že prevence konfliktu a tento nástroj konkrétně v této oblasti musí být považován jako součást širšího balíčku. Za druhé, a zde čerpám z vlastní zkušenosti, když mluvím s lidmi, kteří pracují přímo v terénu, je hodnota toho nástroju. Je opravdu velmi důležité, že tento nástroj musí rychle eh, být schopen vyplácet prostředky. V současné chvíli je sice rychlý, ale nedostatečně momentě, kdy máme eh, nápad eh, udělat něco v konfliktní zóně, co může pomoci až do chvíli, než je to možné financovat, trvá prostě příliš dlouho. My potřebujeme mít ten nástroj takový, aby ty eh, finance začaly téct, pokud možno co nejdříve. V tom může spočívat zásadní přidaná hodnota. Je dále potřeba mít vyváženou nebo rovnováhu mezi demokratickými nebo jakousi demokratickými principy k tohoto principu a také přidanou hodnotou. Myslíme si, že protahování by samozřejmě, vyplácení by samozřejmě eh, nevedlo k dobrým výsledkům. Skutečná velikost tohoto fondu v posledních letech zásadním způsobem narostla, zejména srovnáme-li to s tím, co bylo eh, naposledy odsouhlaseno. Je ale také zajímavé, že ve skutečnosti je to menší než eh, celkový eh, nárůst kapitoly 4. A to kvůli tomu, že některé velké nástroje jsou prostě ještě mnohem větší. Myslím si, že by nebylo správné, aby eh, tento nástroj stability byl nadále proporcionálně zmenšován. Na stole byl také návrh, aby došlo k navýšení aspektů, které umožní dlouhodobé zaměření tohoto eh, nástroje, těchto nástrojů. My si myslíme, že hlavní přidaná hodnota je rychlá reakce tohoto fondu z krátkodobého hlediska, což umožní dlouhodobé angažma. Byli bychom tedy velmi opatrní, kdybychom měli navrhovat nebo se zabývat dlouhodobějšími aspekty právě tohoto nástroje stability. Eh, skutečný problém je, eh, do jaké míry se eh, nástroj stability doplňuje a do jaké překrývá s ostatními nástroji v této oblasti, zejména v oblasti humanitární pomoci a boje proti porušování lidských práv. Na to musíme dávat velký pozor. Myslíme si, že je to velmi užitečný nástroj vnější akce a spíše je potřeba, abychom zajistili, že ty pozitivní elementy budou zachovány, místo toho, abychom dělali nějaké zásadní převratné změny. Děkuji please. Děkuji, pan Mol, prosím. Thank you, Mr. Chairman, and thanks to the Committee on Foreign Affairs. Děkuji, děkuji za to, že jste uh, přizvali naši organizaci do výboru pro zahraniční záležitosti. Já bych se chtěl nejprve vyjádřit k tomu stávajícímu nástroji stability, potom bych říkal něco o tom navrhovaném nástroji a v závěru bych ještě eh, něco řekl o kontextu, tedy ostatních nástrojích. Naše organizace i nadále e, podporuje e, tento nástroj. Myslíme si, že je to nejflexibilnější nástroj, který umožňuje financovat aktivity v zahraničí a tudíž je důležitý pro mírotvornou práci. Ostatní interesované strany e, naše, naše stanoviska sdílí, jsou to členské státy, jiné nevládní organizace a tak dále. Proto je tento nástroj určitě velmi užitečný. Za druhé, vítáme celou řadu bodů, které byly navrženy v tom novém novém nástroji stability, jako je například e, zjednodušení, zejména v případě, že se jedná o akce, které vedou k nastolení míru. E, jsme si také vědomi a vítáme tu e, rizik, analýzu rizik s ohledem na citlivost toho konfliktu Eh, dále jsme přesvědčeni o tom, že je potřeba pracovat také na prevenci konfliktu. Eh, to znamená, že je potřeba více financí věnovat eh, na aktivity podle článku 3, to je tedy reakce na krizi. My si myslíme, že to je nejflexibilnější nástroj, právě nástroje stability, který podporuje mírotvornou práci. Podporujeme také alokování zdrojů podle článku 4 a vítáme explicitní eh, zmínku o eh, mírotvorném partnerství. Myslíme si, že je to dobrý příklad toho, jak Evropská unie může hrát vůči roli při nastolení míru a prevenci konfliktů. Vítali bychom také eh, odkaz na Eh, obnovení po přírodní katastrofě. Takovéto typy eh, pomoci by měly ovšem eh, dát spíše do humanitární pomoci a nikoliv do nástroje stability. Pokud je vytváření kapacity, tak to by měla být otázka stability a také otázka toho, jakým způsobem by k tomu Evropská unie přistupovala. Myslíme si, že financování Evropské unie pro tyto aktivity bude podle informací ještě revidováno. Podle nového návrhu také navrhujeme konkrétní roli občanské společnosti pro konkrétní aktivity, tak jak je to v článku 5. Myslíme si, že globální a transregionální hrozby, které jsou v tomto článku zmíněny, mohou být, respektive nemohou být řešeny pouze evropskými agenturami bez podpory občanské společnosti v dotčených zemích. Na závěr my jsme přesvědčeni o tom, že nástroj stability může být efektivní a může být mnohem ještě efektivnější, když bude spolupracovat s ostatními finančními nástroji. Proto si myslíme, že bychom měli vycházet z kritérií eh, eh, přípustnosti eh, při zvažování financování programu vytváření míru a prevence konfliktu. Děkuji a naposled má ještě slovo paní Kristesku. Děkuji, pane předsedo. Já zde eh, reprezentuji iniciativu pro řízení krizí a jak eh, víte, je to tedy mírotvorná organizace, která byla založena prezidentem Vatisárym v roce 2000. Zaměřím se na eh, návrh a implementaci řešení konfliktu v různých oblastech světa. V podstatě se opíráme o mírové řešení v náhodním Karabachu a také jsme působili v Moldově a a také řešíme konflikty jako Jemen, Afganistán a další. Obdrželi jsme prostředky z nástroje eh, stability a tak bych chtěla hovořit o našich zkušenostech s prováděním tohoto nástroje. Já budu zejména hovořit o některých stránek eh, naší eh, spolupráce při řešení na projektu eh, odstranění krize v náhodním Karabachu. Z prostředku nástroje. Chtěla bych se zmínit o několika bodech, ale Chtěla bych je zhrnout do čtyři. Velice vítáme rychlost uplatňování nástroje a my se domníváme, že bychom se měli zaměřit na zjednodušení pravidel a postupů při poskytování pomoci IPNK. Profitovali z podpory od června eh, do po dobu 18 měsíců a jak asi víte, eh, tento eh, konflikt v náhradním Karabachu je velice dlouhý a eh, my jsme podstatně podpořili nastolení míru. V červnu 2011 jsme obdrželi prostředky, abychom mohli pokračovat v aktivitách, ale stále ještě čekáme, je třeba překlenout financování, abychom mohli pokračovat v, v činnostech, jinak to má negativní dopad na náš projekt. A také bych chtěla říci, že image Evropské unie v tomto regionu eh, v důsledku toho, protože to byl jediný eh, projekt pro národ, který eh, byl EU financován, není velice dobrý je podstatné usnadnit postupy a dále, co se týče článku 7, jsme přesvědčeni, že je nesmírně důležité, aby mimořádná opatření a dočasné programy byly rozšířeny až na 30 měsíců. U protrahovaných konfliktů právě jako v Karabachu je třeba eh, podpořit občanskou společnost z prostředků EU. Je tento konflikt, jak asi víte, je velice specifický a není ho možné eh, financovat z jiných nástrojů Evropské unie, jako je NPI, proto velice eh, podporuji podporujeme eh, změny provedené v článku 7. A za třetí bych chtěla hovořit o otázce koordinace. Jsme přesvědčeni, že je to velice důležité. Takže článek 2 hovoří o komplementárnosti této pomoci a my se domníváme, že to je opravdu podstatné, eh, zejména když využíváme eh, prostředku v Eh, konfliktním prostředí. Je důležité pro řešení eh, regionálních konfliktů, které se šíří do mnoha zemí. Eh, tady jsme zaznamenali nedostatečnou spolupráci, zejména na místní úrovni a někdy, jakožto nevládní organizace, jsme schopni vést koordinaci. Příklad NPI a Tbilisi a Gruzie Dále jsme také měli velice dobrou spolupráci s Evropským parlamentem. Jsme přesvědčeni, že by parlament se měl mnohem více zapojovat do programování eh, hlavních dokumentů. A stejně, jak řekl můj kolega, delegace z Evropské unie by se měly více do sestavování programu zapojit a měli by více spolupracovat s nevládními organizacemi, jako jsme my. A ještě poslední bod hodnocení. Například jsme museli pro provést vlastní hodnocení tohoto projektu nedomníváme se, že je to správný postup hodnocení protože e, e, nemáme zpětnou vazbu při sestavování programu. Domníváme se, že e, komise nebo SVČ by měly provádět hodnocení projektů. Děkuji vám. Děkuji a nyní dávám slovo zpravodajce paní Brandner. Ano, děkuji vám. Chtěla bych eh, velice poděkovat čtyřem expertům. Já eh, zejména vítám jejich otevřené vyjádření. Eh, Sedí jste zde a upozorňujete na klíčové oblasti. Jsem moc ráda, že o tom chcete hovořit. Navázala bych na několik málo témat, o kterých jste hovořili úvodem. Bych se chtěla vrátit k názvu. Je to nástroj stability, ale stabilita eh, má na severu Afriky určitou negativní konotaci, protože je to myšlenka zachování eh, vlády diktátorů, takže Eh, my jsme doposud používali tento nástroj v mnoha zemích, které byly ale poněkud skeptické. Chápu tuto negativní konotaci, že to tedy není úplně e, dobré, takže já bych to raději označila jako nástroj pro předcházení krizí. Je to také obecné a chtěla bych to dát na zvážení. Druhý bod, rozsah působnosti. Mnozí z vás e, se zmiňovali, alespoň dvakrát to zaznělo, že došlo k překvapení skrývání plánovaného nástroje stability a humanitární pomoci. Já souhlasím, že potřebujeme mít eh, více jasno a také méně překrývání, zejména v oblasti zdrojů, ale také bych chtěla říci, že eh, dochází k ohrození bezpečnosti, eh, dochází ke katastrofám způsobených lidskou činností, takže bychom měli mít tyto možnosti nástroje stability eh, z hlediska bezpečnosti kdy, aby to nebyla tedy obecná role tohoto nástroje pro humanitární pomoc. Za třetí, a to také zaznělo, je otázka eh, sladění eh, lidských práv a opatření pro boje proti terorismu. Chtěla bych navázat na minulost, jak víte, komisařka Ferrero-Waldnerová podepsala eh, deklaraci eh, lidských práv, ale my jsme nikdy nezaznamenali, že by se eh, vypracovaly pokyny pro implementaci a jak asi víte, existují konkrétní pokyny, eh, například eh, Ministerstvo zahraničí Spojeného království má Evropská unie by měla učinit to tež a já eh, předložím článek, který se bude zabývat implementací mechanismu pro lidská práva. To by mohla být určitá inspirace pro SVČ, která by je potom mohla rozpracovat. A za čtvrté bych chtěla jasně od kázat na eh, dialog a zprostředkování mediaci Evropské unie a pátý bod, o kterém jste hovořili, role občanské společnosti. Ráda bych zdůraznila tu část, eh, která se týká role organizací občanské společnosti a posléze hodnocení. Mnozí z vás řekli, že je to mnohem eh, komplikovanější, protože hovoříme o urychleném procesu, ale eh, hodnocení je klíčové pro posílení eh, role. A poslední připomínka role Evropského parlamentu eh, ta je samozřejmě velice důležitá a my jsme také eh, eh, vyjednávali finanční nástroje a aktiv přenesené pravomoci. O tom budeme jednat společně. Také jste se zmiňovali o rychlosti. Mohu vás eh, ujistit, že to nemá nic společného s demokratickým přeskumem, spíše s nařízením. Eh, já si vzpomínám na eh, eh, setkání v rámci trialogu a je to vlastně smutné, když se snažíme flexibilizovat výdaje jako reakce na krize a předcházení krizí a že to je otázka rady, to není naše rada. My bychom byli eh, rádi, kdybychom to mohli usnadnit a ještě urychlit, ale eh, rada kompletně zablokovala to finanční nařízení. Nedomnívám se, že ta část demokratického přeskumu by to zpomalila. A to je ta potíž. A úplně poslední připomínka, která se týká finanční obálky. Mnozí z vás to již řekli, eh, komparativní výhoda je právě ta rychlost. Domnívám se tedy, že bychom se měli vrátit k číslům ale můžeme o tom jednat. Bude to záviset trochu na rozsahu působnosti, když se to rozšíří i na katastrofy způsobené člověkem, na veřejné eh, zdraví eh, a když se eh, zase sníží rozsah působnosti, potom si vyžádá méně prostředků. S radostí zodpovím vaše otázky. Těším se na vaše příspěvky a samozřejmě na příspěvky SVČ a i komise. Stínový zpravodaj Gualtieri má slovo jako první a potom další. Grazie, sono relatore ombra. Ano, děkuji. Já jsem stínovým zpravodajem pro politickou skupinu socialistů a demokratů. Chtěl bych poděkovat všem řečníkům, kteří nám dali konkrétní přehled o dimenzích tohoto nástroje. Je to nástroj velmi významný, eh, protože je tento nástroj specifický eh, co do postupu, ale také co do obsahu. Budu stručný, ale přesto bych zásadně chtěl říci, že souhlasím s obsahem toho, co přednesla zpravodajka. Tento návrh je celkově přijatelný. Existují zde však ještě otevřené otázky a ty je nutné ještě vyjasnit. Všiml jste si následující věci. A sice v určitých aspektech jsou eh, tímto návrhem předkládány změny, některé jsou pozitivní, některé negativní, ale některé jsou co do přístupu konzervativní. Nástroj stability se samozřejmě de facto přizpůsobil těžkým rámcovým podmínkám, ale přístup pro nový nástroj připomíná staré nařízení i nadále. Je to tedy přístup pocházející z doby před Lisabonem článcích 4 a 5 eh, především eh, toto nalézám. Tyto články byly aktualizovány, přizpůsobeny možnosti budování míru, ale v definicích eh, článku 3 a 1 se i nadále říká, že přiměřená realizace rozvojových nástrojů a nástrojů spolupráce by měly být zohledněny, což je přístup, který dělá rozdíl mezi jednotlivými sektory zahraniční eh, politiky, přestože by tato politika měla být jednotná. Objevuje se to na několika místech. Měli bychom o tom přemýšlet. A ještě další aspekty, o kterých je hovořila kolegyně Brandner, jsou aspekty, které kritizujeme. Je to například otázka role Evropského parlamentu. Samozřejmě, že to je také spojeno s otázkou rychlosti a účinnosti, ale má to vztah také na další různé aspekty, nejenom tedy eh, aktiv přenesené pravomoci, ale také na eh, oblast eh, působnosti a snížení role parlamentu dle článku 7.7. Zde se informace poněkud omezuje ve srovnání s dnešním nařízením. Tento přístup je podle mého názoru eh, nasměrován tak, že to neodpovídá vývoji smluv ani praktickému vývoji ve společné bezpečnostní politice. I nadále je zde určité nebezpečí překrývání s jinými nástroji ani toto není eh, jasné a zde souhlasím eh, s experty. Zvláštností tohoto nástroje jsou určité aspekty, které by bylo nutné zdůraznit a právě tyto prvky by měly být eh, posíleny. Právě tyto prvky činí tento nástroj jedinečným a nemělo by se tedy akceptovat tolik překrývání s jinými nástroji. Prodloužení na 30 měsíců. Zde mám určité výhrady a musím se tou, touto otázkou ještě dále zabývat. Ale i další aspekty jsou tímto dotčeny. Příloha k článku 4. Zde jsou ještě navíc uváděny klimatické otázky a to zase sebou přináší riziko, že specifičnost tohoto nástroje se ztratí. Samozřejmě, že v tomto prvním kole je eh, nutné vyslechnout nejrůznější stanoviska a chtěl bych eh, ještě mít eh, trochu více času, než tedy budou přijaty další návrhy. Pan Breda, stínový zpravodaj EPP. Domnule Cu dumneavoastră voi formula câteva... Děkuji, pane předsedo. Já bych rád položil několik otázek. A budu se ptát svým vlastním jménem i jménem mého kolegy. Nejprve bych se chtěl expertů zeptat, jak se dívají na profil nástroje stability. Je podle jejich názoru tento profil dostatečně vymezen? Protože existují i jiné finanční nástroje, z nich se, z nich se financuje nasazení v případě katastrof. Chtěl bych se zeptat, na možnost koordinace s ostatními nástroji? To je má první otázka. A teď druhá otázka. Co si myslí experti? Které jsou ty nejdůležitější oblasti, kde bychom mohli předložit návrhy, jak zlepšit spolupráci mezi institucemi Evropské unie a členskými státy, protože Lisabonská smlouva počítá s vyšší koherentností jednotlivých eh, dílčích politik eh, v rámci zahraniční politiky. Je samozřejmě také nutné přihlédnout k tomu, že politika vystupování EU v případě krizí se doplňují díky těmto nástrojům, doplňují opatření, které učiní jednotlivé státy sami za sebe. Mě by tedy eh, zajímal tento vztah mezi jednotlivými členskými státy a úrovní EU. A dále jste zde hovořili o článku 8 odstavci 2. A to je účast organizací občanské společnosti. Zazněla zde otázka, zda bychom mohli uh, rozpracovat eh, určitá měřítka, benchmarky, aby bylo možné tuto účast posuzovat, poměřovat. Je třeba, aby existovaly takovéto benchmarky, anebo jak bychom měli kvantifikovat účast občanské společnosti. Dále bych chtěl pan Keller položit jednu otázku k příloze jedna od dílu D kde hovoříme o e, mezinárodních válečných soudech. E, bylo by třeba to vysvětlit, tuto přílohu. Pan Lambsdorff. Děkuji, pane předsedo, děkuji zpravodajce za její poznámky k návrhu nařízení. Já bych je dnes tomto okamžiku, kdy začínáme celou práci, eh, chtěl uvést pouze několik bodů. Jedna věc je jasná, a sice, že tento nástroj stability je skutečně jedinečný eh, v celém souboru nástrojů Evropské unie eh, pro vnější činnost. Podobně jako i u jiných nástrojů bychom se neměli zabývat tím, co tento nástroj nepokrývá Další věc je také nutnost souhlasu eh, dané země. Eh, tento souhlas je nezbytný, ale ne bezpodmínečně. To znamená, že tento nástroj můžeme používat poněkud rychleji. Je to určitá silná stránka, ale může to být také slabá strana. A to proto, že tento nástroj se nepoužil právě proto, že byl rychlejší a flexibilnější eh, je to tedy určitý nástroj, který může také doplňovat eh, určitou mezeru, ale to není to hlavní, co očekáváme od takovéhoto nástroje. Spíš bychom měli tedy lépe definovat eh, oblast eh, použití tohoto nástroje. Myslím si, že je správné, aby zpravodajka navrhla rozsah působnosti na peace building a také udržování míru, to je, myslím, smysloplné. E, nejsem si zcela jist, jak bychom zavládli. Eh, mít to, abychom postupovali strategicky, ale zároveň eh, umožnili flexibilitu nástroje a také jeho reaktivitu. Eh, když bychom toto stanovili od počátku, tak bychom si možná v určitých krizových situacích vázali ruce. Takže tento rozpor musíme definovat, analyzovat a možná také zrušit. Co se týče názvu, Eh, zde eh, ten název eh, mi tolik nevadí, ty semantické konotace, které mají, které nalézají mnozí v slovu stabilita mi nevadí. Možná, že se velmi často také v USA nedalo hovořit o jiných nástrojích, protože George Bush to prostě realizoval poněkud jinak. Ale já se domnívám, že je je dobré to, že zde dochází ke zjednodušení eh, celkového postupu a také s e, lepší přístup e, a poskytování pro e, příjemce je dobrým řešením. To jistě poslouží cílům tohoto nařízení, nejenom tedy pro ta mimořádná opatření. Jsou zde další tři body, kde budu pravděpodobně předkládat pozměňovací návrhy, to je role parlamentu. E, především co se týče prevence konfliktů a také v globálních a transregionálních e, hrozbách e, článek 2.3. Tady budeme také předkládat návrh. Ta koordinace by se měla definovat poněkud lépe, aby tento nástroj byl lépe zdefinován Eh, tak aby ta koordinace skutečně fungovala dobře. Koordinace je i nadále důležitá. Eh, je zde však aspekt eh, lidských práv, který musí být posílen. To je důležité pro naši politickou skupinu a také v souvislosti s jednotlivými opatřeními. Děkuji. Nyní má slovo kolega Muniz. Gracias, presidente, y gracias a los expertos que nos han. Děkuji Moc krát děkuji za informace, které jste nám poskytli k instrumentu eh, nebo k nástroji stability. A já mám ještě několik otázek, protože mám na starosti stanovisko výboru pro rozpočet k tomuto nástroji. Chtěla bych se také vyjádřit k tomu, co říkal pan Lambsdorff a ostatní předřečníci, pokud jde o roli Evropského parlamentu a aktiv přenesené působnosti. Myslím, že zde je potřeba opravdu naprosto jasně definovat, co má být přenesené eh, působnosti a co nikoliv. Pokud jde o vnější službu a její nové priority pro nový instrument eh, stability, tak eh, tam se jedná zejména o bezpečnost a také o boj proti padělaným lékům. Nevím, jestli toto patří zrovna do tohoto nástroje. Je hlavním nástrojem nebo hlavním cílem tohoto nástroje zabývat se otázkami, které ve skutečnosti nemají přímou vazbu na eh, stabilizační činnosti nebo vytváření míru? Do jaké míry by tedy takováto bezpečnostní otázka měla být začleněna do tohoto nástroje stability, zejména mám tedy na mysli eh, otázku pašování a padělání eh, léků. Je pravda, že pašování padělaných léků je svým způsobem útok na veřejné zdraví ve vybraných zemích. To může být pravda, ale určitě existuje celá řada zásadních dalších hrozeb eh, veřejného zdraví a ty bychom měli tady potom také zohlednit. Navíc to mohou být hrozby na vybrané eh, skupiny obyvatel. Já si myslím, že eh, mírotvorba a konsolidace demokracie a také řešení konfliktních situací, to je něco, na co by se tento nástroj stability měl zaměřit. Já si nemyslím, že bychom se měli soustředit na celou řadu dalších různých hrozeb, kterým, hrozíme, eh, pardon, kterým čelíme v globalizovaném světě. Z hlediska rozpočtu si nejsem zcela jistá, zda je možné tento nástroj koncipovat tak, abychom objímali opravdu všechny tyto různé věci. Dále pokud jde o ty procentní sazby, se kterými se počítá, v tomto nástroji. Já si nejsem jistá, zda tyto odlišné aspekty by opravdu měly být. Mluvíme o zbraních, o podpoře, eh, mluvíme o vytváření a podpoře demokratických institucí a tak dále, a tak dále. To jsou tady ty nové priority, ale existují ještě staré priority. Jakým způsobem je tedy rozdělíme? Moc krát děkuji. Nyní paní Čeny a pak další řečníci. A prosím, dodržte 1,5 minuty. My se zde zaměřujeme na předcházení konfliktům a mírotvorbu. Tradiční nástroje jsou koncipovány takovým způsobem, aby byly nákladově efektivní a tedy cílem je minimalizovat administrativní náklady a vyplácet pokud možno velké částky. Na druhou stranu ale také víme, že v konfliktních situacích někdy i velmi malé částky mohou znamenat obrovský rozdíl. Malé projekty, které jsou Eh, směřovány přes diskrétní prostředníky do eh, občanské společnosti. Myslím si, že toto je jeden z největších eh, přínosů nástroje, pro, nástroje stability. Možnost financování malých projektů pomocí aktérů v občanské společnosti, tedy reagování flexibilním způsobem na aktuální potřeby. Myslím si, že tento přístup jednoznačně podporujeme a myslíme si, že návrhy jdou tím směrem, který může přetvořit aspirace Lisabonské smlouvy v této oblasti. Děkuji. Grazie, Moc krát eh, děkuji. A nyní pan Tasevilonga. Moc krát děkuji, pane předsedo. Asi se shodneme na tom, že nástroje stability má tu přidanou hodnotu, že řeší takové otázky, které žádný jiný nástroj řešit neumí. To se ty nyní promítá do tohoto nařízení, dříve tomu tak nebylo v těch návrzích Evropské komise. Existují čtyři případy, kdy opravdu ten nástroj stability může hrát zásadní roli. Za prvé eh, je, se jedná o rychlou reakci na krizovou situaci, ale existují i jiné případy. Například, když hrazí eh, nad eh, hrán, národní nebo přeshraniční hrozba. Mluvíme-li o geografických nástrojech, jako je například DCI nebo jiné nástroje, tak eh, tyto s tím eh, příliš dělat nemohou. Jeden příklad za všechny je pašování kokainu v Jižní Americe. Eh, z Jižní Ameriky se to dostává do zemí Magrebu a potom do Jižní a Severní Evropy. A je patrné, že žádný zeměpisně omezený nástroj by takovýto typ hrozby nemohl řešit. Eh, ale nástroj stability to držet může. V tom spočívá jeho přitažlivost. Dále můžeme eh, podpořit aktivity boje proti terorismu. Eh, DCI a jiné nástroje jsou právně vázány na kritéria mm, způsobilosti. V tomto případě ovšem, v případě nástroje stability existují jiná kritéria a v tom spočívá také přidaná hodnota. Pomáháme například eh, rozvíjet eh, mírotvorné síly, eh, které potom jsou v dané zemi. A z toho se z žádného jiného nástroje de facto financovat nedá. I z toho je tedy patrná přidaná hodnota. Ve spolupráci s komise se také snažíme zdůraznit tyto případy také v nařízení. Pokud jde o boj proti terorismu, chtěli bychom ještě zmínit otázku lidských práv, která zde již zazněla z úst některých expertů. My podporujeme a zdůrazňujeme aspekt lid, eh, dodržování eh, základních lidských práv eh, poukazujeme na mezinárodní nástroje, eh, například OSN nebo jiných umluv. Například si myslíme, že v boji proti terorismu by se měly používat občanskoprávní nástroje a podporujeme také více demokratické kontroly. V tomto nařízení jsou také některé nové věci. My konkrétně například zmiňujeme roli parlamentu eh, jakožto orgánů, které dohlížejí nad bezpečnostním aparátem státu. Kromě toho i nadále monitorujeme vývoj v protiteroristických eh, opatřeních. Jemenská vláda loni například eh, násilně reagovala na eh, občanská hnutí nebo občanské protesty v této zemi. I v tomto případě je možné takovouto zemi podpořit pomocí nástroje stability. Děkuji. Intervenire i signor Doyle. Děkuji. Ještě za komisi, prosím. Press the button. button. Oh, sorry, excuse me. Thank you, sorry. Uh, thank you, Chairman. Uh, Michael Doyle. Moc krát děkuji, já jsem Michael Doyle, jsem uh, Head of Unit uh, v Evropské komisi, která má na starosti tuto oblast. Jen stručně bych chtěl reagovat na některé klíčové body, které zde zazněly. Za prvé, co se jedná té rychlosti, mohu vám dát jeden nedávný příklad. Asi před deseti dny Spojené národy žádali po Evropské unii, aby urgentně podpořila eh, dohledovou misi Spojených národů v Sýrii. Asi týden se diskutovalo o tom, co bychom mohli udělat Vytvořili jsme balíček možností opatření a minulý čtvrtek jsme rozhodli o financování a dnes v 10 hodin ráno byla tato rozhodnutí eh, eh, schváleno. Eh, byla vystavena objednávka na klíčová, klíčové vybavení pro tuto misi a je tedy patrné, že takovéto vybavení je klíčové pro to, aby takováto mise mohla fungovat. Je tedy patrné, že takováto rychlost eh, schvalování je eh, výjimečná. Pokud je to tedy nutné, můžeme to tak udělat. Eh, jak je to s možností podporovat obnovu po přírodní katastrofě? Jak už o tom mluvila paní zpravodajka, chtěl bych na několika příkladech poukázat na to, že je opravdu velmi důležité, aby tato možnost existovala. Podívejme se například do Haiti. Tam bylo zemětřesení, nebo do Pakistánu tam byly obrovské záplavy před několika lety. Je klíčové, aby v těchto zemích byla zachována stabilita aby tedy obyvatelstvo vidělo, že se svět snaží jim pomoci a ulevit v jejich složité situaci a tedy, že se také pracuje na obnově země. To jsou důležité eh, aktivity, které mohou být právě eh, tímto způsobem financovány. Jak říkal již pan Lambsdorff, toto je v podstatě nástroj eh, poslední útěchy, nebo to je takový ten poslední možnost, jak ve skutečnosti ještě zemím pomoci. Eh, také je možné pomoci například eh, nepřímo eh, Haiti tím, že budeme podporovat Dominikánskou republiku, kam směřovalo opravdu hodně uprchlíků z Haiti po zemětřesení. A v případě, že bychom jim nepomohli, tak by mohlo dojít v Dominikánské republice k občanským nepokojům. I v tomto případě se jedná tedy o pomoc, která následuje po přírodní katastrofě. Vážím si také těch, té podpory, která eh, směřovala ke stabilitě, pardon, k flexibilitě tohoto nástroje. Eh, my jsme eh, navázali na to, co jsme schvalovali loňský rok. Myslíme si, že tam jsou jisté opatření v případě nouze. Myslím si, že kdybychom měli větší flexibilitu, mohli jsme bývali, bývali bychom mohli ušetřit několik důležitých měsíců. Na eh, úrovni hodnocení jednotlivých projektů stále ještě pracujeme, chceme vyvinout takové přístupy, které by byly eh, pro nás eh, vhodnější. Pokud jde o mezinárodní tribunály, to je asi opravdu jediný nástroj, tedy nástroj stability, který v tomto kontextu je možné použít a také je klíčový pro zachování stability v příslušné zemi. A z mé strany to pro tuto chvíli vše. Děkuji. Mr. Mayer. Pan Mayer. Děkuji, pane předsedo. Já nemám příliš mnoho co dodat ke slovům mých kolegů. Chtěl bych velice poděkovat za ty dobré připomínky, za ty velice dobré vstupy. A chtěl bych se zmínit o nových aktivitách boje proti obchodu bombardováni s padělanými léčivými přípravky. Eh, je to nová hrozba, která se týká zejména Afriky a chudých zemí a může mít velice destabilizační účinek. A to, co podporuje eh, tento způsob obchodování a terorismus v těchto regionech. Myslím, že bychom to měli mít otevřenější a dívat se na takovéto nekalé praktiky z globálního hlediska. Jak již bylo řečeno, proč to eh, rozšířit i na přírodní katastrofy. Eh, to jsme viděli ve vztahu k příjemcům nebo k postiženým regionům, kontinentům, kde bychom měli investovat pouze do opatření boje proti terorismu. A eh, pomáhat zemím jenom kvůli bezpečnosti, to by bylo nesmírně drahé. Vlastně, když dojde k přírodní eh, biologické katastrofě eh, a nebo eh, k případu teroristického útoku dopady, které to má na obyvatelstvo, jsou stejné. Mohou se šířit infekce, které mají dopad na uh, značnou část populace a tak dále. Když tedy pokryjeme také případy přírodních eh, katastrof a když to bude mít propojení s eh, protiteroristickými opatřeními, budeme moci spíše mobilizovat ten zájem typ eh, opatření. To myslím také stojí za zvážení, než abychom to limitovali pouze na opatření boje proti terorismu. Tolik jsem chtěl jenom dodat k tomu, co zde už zaznělo. Moc krát děkuji. A nyní jsem se chtěla zeptat, kdo by se chtěl z expertů k tomu ještě vyjádřit. Máte jednu minutu? Ano, děkuji, pane předsedo. Ráda bych navázala na některé otázky, které tu zazněly. V prvé řadě bych chtěla zdůraznit jedinečnost tohoto nástroje v našich očích. A opět bych ráda uvedla příklad náhodního Karabachu. My bychom jinak v tomto eh, konfliktu vůbec nemohli působit bez tohoto nástroje. Ten nám umožňuje získat prostě protože jinak nemůžeme získat prostředky z NPI nebo z členských států také ne. Toto je konflikt, kde eh, nejsou členské státy zapojeny do eh, toho v budování míru, takže tento nástroj byl nesmírně důležitý, bez něho bychom nemohli působit. Dále k otázce, kterou položil pan Breda, a týkala se článku 8 a působení občanské společnosti. Domnívám se, že odstavec 2 tohoto článku by měl zůstat je třeba konzultovat, kdykoliv je to vhodné. To je, myslím, důležité, protože my nepůsobíme v nějakém báku, působíme eh, v opravdu citlivých konfliktech a konzultace s politickými zainteresovanými eh, stranami a s místní občanskou společností je třeba dobře promyslet a zaintegrovat do strategie. Takže se domnívám, že to je opravdu nesmírně důležité. A ještě další bod a chtěla bych se zmínit o celkové otázce koordinace. To je nesmírně důležité. Koordinace s členskými státy a na místní úrovni nic takového neexistuje. My jsme měli velice dobrý příklad implementace nástroje NPI, kdy delegace koordinovala pomoc na místní úrovni problém na Horního Karabachu je takový, že to není možné. Tady jsou tři delegace Gruzie, Azerbajdžán, Arménie a to není možné. My tu máme systém jednání řídících výborů, který to koordinuje. Myslím, že tento systém se osvědčil a my bychom ho opět uvítali, kdyby to bylo potřeba, to zaměření. Pan šerif, jenom velice rychle k dvěma otázkám koordinace čl- mezi členskými státy. Já se domnívám, že když máte dobrou analýzu konfliktu, co se děje v dané situaci, kdy to sdílíte a máte strategii, strategii nebo strategii řešení krize, že je to mnohem lepší báze pro koordinaci, než eh, uvažovat v kategorii nástroje, ale to je širší otázka pro EU, pro eh, konkrétní okolnosti. Větší otázka, co může EU udělat v dané konfliktní krizo, nebo krizové situaci, eh, včetně využití nástroje stability, jak členské státy k tomu budou eh, eh, přistupovat je mnohem důležitější než role delegací v místě. Eh, dále k otázce, zda je to spíše finanční nařízení nebo potenciál pro aktiv přenesené pravomoci. Já souhlasím s paní zpravodajkou. Je to spíše nařízení, protože ostatní věci se řídí také podle příjemci. Na stroje stability to by již činilo problémy. A příklad, který byl vybrán, kdy se provádí hodnocení, to je jasné, že eh, pracovníci budou eh, pracovat velice tvrdě a velice eh, rychle protože musí tedy naplnit toto nařízení. Paní Martinelli, prosím, já jsem chtěla navázat na poslední otázku Andru a na tu otázku, jak je to s vyplácením prostředků a chtěla bych využít svých zkušeností v Africe a chtěla bych říci, že vůbec není snadné získat z nástroje stability finanční prostředky. A promise. Já jsem eh, byla v kontaktu s zodpovědnou osobou nástroje stability, kdy jsme hovořili o několika tisících dolarech, které nebyly připraveny k vyplacení. Týká se to i menších částek. Podle mých osobních zkušeností eh, se nepostupuje vždy konzistentně je třeba snížit administrativní zátěž, než reagovat na měnící se situaci v místě. Dále eh, je třeba se zmínit o opatřeních mediace a usmíření ale trochu bych spochybnila schopnost delegací identifikovat oblasti, kde je možné eh, v rámci tohoto procesu mediace eh, smíření vynakládat prostředky, protože eh, nakonec, co se týče těch srovnávacích měřítek, benchmarku, místní organizace občanské společnosti eh, není, jsou schopny vytvářet nějaká takováto kritéria. Já se domnívám, že eh, je správný návrh komise, že je třeba tedy to hodnocení ještě zlepšit. A dále má slovo paní zpravodajka. Děkuji kolegům za připomínky a také za otázky. Děkuji expertům, děkuji eh, SVČ i komisi za odpovědi a blahopřeji eh, panu eh, Doylemu. Ten rychlý balíček pro Syrii, to je opravdu velice dobrá zpráva a souhlasím s panem Lambsdorfem. Ano, je to kvadratura kruhu. Na jedné straně se snažíme být flexibilní, na druhé zase Eh, eh, to nemá být eh, místo, kterému budou mít všichni přístup. To má být strategický nástroj. Maria Mones, děkuji za přesné příklady a za ty komentáře. Příklady, kde se, kde se financují ty projekty a kdy jde o přidanou hodnotu změny klimatu, to bychom asi měli vypustit, aby to bylo zjednodušeno. Nedonívám se, že bude tedy hodně zelených zpravodajů ochotných to vynechat, ale v zájmu toho účelu má to být strategický přístup, ale o tom můžeme ještě přemýšlet. Chtěla bych se krátce vrátit k otázce humanitární pomoci. Pan Doyle se zmiňoval o Dominikánské republice kdy byly prostředky využity pro, eh, pro, z eh, EDF pro eh, uprchlíky z Evropského fondu pro rozvoj. Ale tady je tedy větší skepce já neříkám, že není možné eh, využít prostředky z tohoto nástroje v případě eh, přírodních katastrof nebo katastrof způsobených člověkem. Spíše by se to mělo týkat situaci zajištění bezpečnosti než eh, reakci na humanitární pomoc nebo rekonstrukci. Mnozí z vás říkali, že se to týká spíše menších částek a to, že je tedy výzva pro Evropskou unii jako takovou. A také to souvisí e, s dostupným personálem. Myslím, že parlament musí být konzistentní, když chceme, abych se vyplácely menší konzistentní částky, tak bude zapotřebí větší personál, aby to zvládal. A musím říci, že jednáme o této části jako celý, e, jako součást e, balíčku o finančních nástrojích. Není to úplně v mých rukou. Hodně se o tom bude diskutovat ve skupině, kde je pan Mauro, Alexander Lambsdorff, pan Prok jako předseda. A já bych eh, přišla tedy s tímto nástrojem stability, eh, jako tom jednáme jako skupina, ale AFET eh, bude hledat nějaká dobrá řešení. Já se těším na toto jednání tento návrh tedy ještě nebyl finalizován, protože eh, to musíme vidět v souvislosti s dalšími nástroji. Chtěla bych vám ještě jednou poděkovat, říci, že se těším na vaše pozměňovací návrhy k textu. Děkuji vám. Grazie. Děkuji vám. Uděláme si krátkou přestávku. Očekáváme ještě přednášející pro následující bod, takže přestávka. kolegy. Vážené kolegyně, vážení kolegové, přejdeme k následujícímu bodu. Ve spolupráci s parlamentní delegací o spolupráci s Ruskem se dostáváme ke studii eh, politické a sociální vývojové trendy v Rusku 2012 a nová role Ruska na světovém jevišti. Jsou zde tedy zadané studie o vývoji v Rusku a zohledněny jsou některé faktory, eh, tak aby nám to pomohlo pochopit novou roli eh, Ruska na jevišti bude se hovořit také o nové eh, dohodě EU-Rusko, eh, přistoupení Ruska do VTO, eh, napětí v jednotlivých oblastech, napětí v Syrii a Severní Koreji. Budeme se nyní snažit projednat jednotlivé otázky eh, také v souvislosti s vnější eh, činností. Podíváme se na další vývoj společnosti a vliv na Evropskou unii tím eh, tedy také tedy stav jednání o nové dohodě mezi EU a Ruskem. Udá, uděluji slovo panu Enzonovi, který má 10 minut k dispozici. Tato zpráva byla napsána politickým eh, politologem a eh, ekonomem. Já jsem ekonom, takže si budete bohužel muset vystačit s eh, mým pohledem na věc. Otázkou v podstatě je, zda se díváme na otevřenější Rusko či nikoliv a já se budu zaměřovat zejména na hospodářskou stránku této otázky. Já budu poměrně skeptický a navrhnu, že pravděpodobně e, nezažijeme tolik změn, jako někdo doufá. Před Ruskem stojí celá řada e, výzev. V blízké budoucnosti bude sice Rusko mít možnost být otevřenější vůči e, zbytku světa, na druhou stranu lze očekávat, že Rusko vstoupí do VTO, ačkoliv Duma zatím ještě eh, tuto dohodu neratifikovalo. Mělo by to být nicméně ještě během letošního roku. chodou okolností je zde ještě celá řada dalších eh, mm, věcí, které eh, Rusko zviditelní, budou předsedat G20 od 1.6.2012, v Vladivostoku budou Rusko předsedat, Rusko bude předsedat APEKu a Existuje zde také výhled eh, zdaleka nejistý, že Rusko vstoupí jako člen do OECD. V roce 2014 Rusko eh, pořádá zimní olympijské hry v Soči a v roce 2018 eh, mistrovství světa ve fotbale. Znamená to, že Rusko bude otevírat své brány zbytku světa. Já se budu zaměřovat na ta hospodářské závazky Ruska vůči VTO. Jsou to nižší dovozní cla, jsou to eh, pevné vývozní cla, je to limit dotací pro zemědělce, jsou to přijatelné kontroly na hranicích v oblasti cla ale také v technických oblastech. V současné eh, eh, době víme, že v minulosti existovaly ochranářská opatření, která byla nepřijatelná. Eh, více otevřenosti vůči přímým zahraničním investicím, ochrana duševního vlastnictví, ale také investiční opatření v kontextu obchodu a další opatření v oblasti například dopravy, výroby automobilů a tak dále, a tak dále. Harmonogram není úplně v nejbližší době eh, nabitý. Některé povinnosti by měly a musí vstoupit v platnost okamžitě po vstupu do VTO. Jiné povinnosti eh, začnou být aktuální až později. Například 40 eh, snížení cel bude muset vstoupit v platnost do roku 2015, další 20 až potná, později. Dále cla na šrot, to je v eh, snížení v období 2012 až 2017 a tak dále, tak dále. Některá přizpůsobení jsou z mého hlediska poměrně eh, velkorysá, zohledníme-li eh, zájmy Ruska. Je tedy patrné, že zúčastněné strany vznesly své požadavky které jsou podmínkou pro to, aby Rusko mohlo vstoupit do Světové obchodní organizace. Klíčová ovšem bude eh, implementace. Eh, členství ve Světové obchodní organizaci znamená více odpovědnosti, a to také z mezinárodního hlediska. Na druhou stranu eh, způsob řešení sporů v rámci VTO není příliš rychlý Neexistuje tedy žádný rychlý, jistý a spolehlivý mechanismus, který by umožnil řešit spory mezi členy VTO. Určitě znáte dlouhodobý konflikt mezi USA a EU, respektive Boeingem a Airbusem. O, to se týkalo právě podpory vývozu Eh, trvá to již leta a pravděpodobně to ještě leta trvat bude. Já bych přesto ale eh, trval na tom, že hlavní tlak na reformu není eh, otázka vstupu do VTO. Hlavním tlakem bude cena ropy. Cena, celá řada reformátorů v Rusku by řekla, že dlouhodobé nízké ceny ropy by byly nejdůležitějším eh, aspektem, který by mohl na pomoci reformám v Rusku. Zde vidíme eh, pořadí Ruska v žebříčku Světové banky, eh, pokud jde o mm, kvalitu podnikání. Dohromady tam máme 183 eh, zemí a podíváme se na to, jak si Rusko stojí. Není potřeba k tomu příliš mnoho říkat. Dopad členství ve Světové obchodní organizaci na HDP v Rusku ve střednědobém výhledu, řekněme do roku 2020, je řádově 3,3 plus 3,3 HDP. Já jsem se pokusil na tento slajdu znázornit možný až 5% nárůst do roku 2020. To je tedy ta vrchní čára. Ta střední čára je růst 2,5%. To je tedy to pravdě, ten pravděpodobný vývoj. A e, ten efekt eh, členství v VTO je ten, těch, ten růst 3,3%, tedy ta spodní čára. Tam se pohybujeme na hranici, na hranici statistické chyby. To je ta nejpravděpodobnější varianta. Zda členství v VTO opravdu povede k vyšším hospodářským svobodám, eh, můžeme jako precedence podívat na čtyři poměrně nedávné případy eh, bývalých komunistických zemí, které vstoupily do VTO, to je Arménie zcela nahoře, Čína, Gruzie a Ukrajina. Sledujeme tedy od zhora dolů na té levé straně tohoto grafu v Číně nedošlo k žádné zásadní eh, změně, eh, v Ukrajině žádná zásadní změně, v, v Gruzii ano, a Arménie eh, tam je to zatím neúplně jasné. Není zde tedy jasný důkaz toho, že členství ve VTO automaticky znamená zlepšení hospodářských svobod. Pokud jde o stávající situaci v Rusku, tak v nedávné době došlo k zlepšení prosperity v Rusku v období 2008 a 2009. Je ovšem patrné eh, to období krize. A z hlediska Ruska eh, dochází následně k růstu řádově 4% ročně. Podíváme-li se tedy na HDP, tam je 4% eh, ročně. Podíváme-li se ovšem na prosperitu, tak tam situace již tak růžová není. My jsme se v této zprávě také zabývali tím, zda e, členství ve VTO a další aspekty otevírání se e, světu bude mít dopad také na regionální nerovnováhu. Ta, e, ty regionální rozdíly mohou být značné a to souvisí zejména s přílivem přílivních zahraničních investic, které se budou koncentrovat na Dálném východě a na e, severozápadě a střed, ve středu Ruska. Podíváme-li se ovšem na nezaměstnanost, tak v některých e, správních regionech je, jsou ty rozdíly opravdu neuvěřitelné. V Moskvě je například nezaměstnanost pod dvěma procenty, v Inkučsku, tedy vedle Čečny, je nezaměstnanost řádově 50 Odchylky v příjmech, které jsou také součástí naší zprávy, jsou opravdu obrovské. Je patrné, že cena ropy a HDP jsou na sobě, eh, mají eh, úzkou závislost Nemluvíme tedy o lineární závislosti, nicméně je jasné, že ta modrá čára je HDP a pardon, HDP je ta růžová čára a e, ropa je ta modrá čára. Máme zde samozřejmě také ještě predikci a já mám takový pocit, že ruské predikce jsou příliš optimistické. Počítá se s stálým nárůstem, stálým mírným nárůstem ceny ropy. Podíváme se ovšem do minulosti, tedy my 2012 a zpět, tak je patrné, že zde byly značné výchyly eh, v ceně ropy. Závěry. Vstup do eh, VTO může potenciálně pomoci liberalizaci Ruské federace, respektive hospodářství. Existují ovšem důležitější vlivy na ruskou společnost, hospodářství. A já si myslím, že primárně nejdůležitější vliv jsou do, do, domácí tlaky, jako například eh, občanské nepokoje, který jsme byli svědky nedávno. Také není jasné, jakým způsobem se bude eh, formovat eh, nadcházející vláda. Již unikly některé informace, není to nic, závěreč, eh, nic definitivního potvrzeného, nicméně je zde jistá nejistota. A další klíčový vliv bude mít určitě také cena ropy. I za předpokladu, že vstup do VTO bude znamenat, že Rusko bude naplňovat povinnosti s tím související, tak to ještě neznamená, že ten efekt jako takový bude zásadní. Eh, co může být eh, relevantní, je jistá synergie eh, mezi externími tlaky a interními tlaky v rámci Ruské federace. Nelze ovšem počítat s tím, že by se v hospodářských výhledech Ruské federace něco změnilo zásadního jenom kvůli tomu, že Rusko vstoupí do Světové obchodní organizace. Děkuji. Děkuji. Další příspěvek pan Slobody. Děkuji, pane předsedo. Budu pokračovat v angličtině. Já plně souhlasím a sdílím ty závěry, které jste vyvodil. To je pravda, že vstup do VTO příliš nezmění uh, strukturu a charakteristiku Ruska. Viděli jsme to i na ostatních zemích, jako byla Čína a další velké země ukazují, že jejich účast ve VTO příliš nemění, ale je to větší otevřenost, více konkurence a může to trochu omezit eh, sílu velkých konglomerátů, společnost, ale i středně velké podniky, které budou mít potom eh, spravedlivé eh, zacházení, protože členství ve VT to je zpěto s určitými právními jistotami a to je, myslím, velice důležité. Znamená to více právních jistot pro investory eh, omezuje to korupci, takže v souvislosti s těmito prvky může mít účast v VTO eh, určitý dopad na takzvanou modernizaci v Rusku a dále vysoká cena ropy omezuje prosazování eh, reform. Kdyby se cena ropy snížila, prozatím to sice není pravděpodobné, tak eh, by to znamenalo větší tlak na prosazení reform. A jestli zůstanou ty ceny ropy vysoké, pokud bude eh, se ekonomiky takto rozvíjet a zůstanou ceny ropy vysoké a tím se zmenší tlak na prosazení reform v Rusku. Kdyby nastala celosvětová recese, tak by mohly poklesnout ceny ropy a potom by to posílilo celý reformní proces v Rusku, ale eh, za třetí jsou tu některé prvky, které jsou důležité, kromě toho, co již zaznělo, například liberalizace. Ne Taková to, ale jasnější liberalizace by vedla k příchodu zástupců eh, univerzit, ekonomiky západních zemí, eh, více návštěvníků by přijíždělo do Ruska, znamenalo by to větší otevřenost, větší možnost navazování kontaktů a také část takzvané střední třídy by se setkala s zástupci západní společnosti. Jistě ta skutečně vyšší třída ta je v kontaktu a cestuje to. Není tolik zapotřebí. Zapotřebí je, aby příslušníci z třední třídy mohli získat eh, víza. Usnadnění vízového styku by pomohlo a co by také pomohlo, je, by byl jednodušší je jednodušší postoj evropských vlád. V poslední době postoj Maďarska, plynovod Nabuko, jednotlivá jednání s Ruskem a e, Maďarsko v tom není samo, týká se to jiných zemí. A my bychom mohli dosáhnout mnohem většího dopadu na Rusko samotné, kdyby se posilovaly ty kontakty. Potom složitá situace e, na Ukrajině, ta dohoda o celní unii mezi Ruskou unii a Kazachstánem. V celku za to se domnívám, že Rusko bude nadále hrát prvek, který bude vyvažovat bude usilovat o dohodu s EU, s Východem a to je všechno v eh, zájmu Ruské federace. Já kde bych byl ruským politikem, tak bych se snažil také to vyvažovat a kombinovat všechny tyto prvky, ale z pohledu EU je třeba zaujmout jasný a jednotný postoj, protože i Rusko bude jasně reagovat na naše postoje. Celku za to k otázce jednání o dohodě mezi Ruskem a Evropskou unii jsme nedosáhli žádného značného pokroku. Jistě, kdybychom měli dohodu o usnadnění vízového režimu, mohli bychom dosáhnout určitého pokroku. A opět musím říci, že jsme rozdělení v otázkách energetiky ve vztahu k Rusku. Mám pocit, že tato nejednoznačná pozice ve vztahu k Rusku bude přetrvávat. Uvidíme, co přinese nová vláda. Já věřím, že Putin bude zastávat eh, svůj dosavadní postoj, budou to autoritářští politi- politikové a zdá se, že občanská společnost je ještě více rozdělená, dokonce oslabená po těch reformách. Ale když se na to podíváme kriticky, tak to nejsou skutečné reformy. Tak není to skutečná cesta ku předu, takže nevidím, že by eh, usilovali o to se posunout dál. Některé oblasti se více rozvíjejí, jejich eh, guvernátoři se snaží eh, reprezentovat svá města, podporovat eh, rozvoj, snižovat korupci, tak tady je možná větší snaha s těmito reprezentanty podporovat proces demokratizace v Rusku. Musíme pokračovat v pragmatickém přístupu, sledovat rozvoj, kritizovat porušování lidských práv a také sledovat vývoj ve vztahu k VTO. Pak, když dojde ke vstupu, je třeba striktně dodržovat pravidla. To je tedy hlavní poselství vůči Rusku Dodržování pravidel je velice důležité pro další rozvoj. Děkuji. Nadále má slovo pan Fleckenstein, který je vedoucí delegace Evropského eh, parlamentu ve vztahu s Ruskem. To bude jenom krátký příspěvek. Budu mluvit německy. Svoboda hat eben Pan Svoboda právě uvedl několik myšlenek k obsahu této studie. Nebudu to opakovat, chci se pouze připojit. A nemám ani moc otázek. Chci to vyjádřit pozitivně, protože ta studie je dobře srozumitelná. Vstup Ruska do systému VTO může pomoci, ale nemusí. Jsou zde další věci, které mají přímý vliv eh, a možná silnější vliv. To jsem pochopil. Chtěl bych eh, se omezit na dvě otázky. První otázka se týká jednání mezi EU a Ruskem ohledně kooperační dohody. Mnozí zástupci eh, zahraniční služby a také zástupci evropských podniků v Rusku ve mně zbudili dojem, že vstup eh, Ruska do VTO může mít pozitivní vliv na jednání o kooperační dohodě, které se táhne. Studie se vyjadřuje vágně a málo optimisticky v této souvislosti a tak bych rád věděl, čím to je. Je to dáno pouze nedostatečnou jednotou v otázce energií, anebo zda ještě jsou další důvody navíc. Druhá otázka podle vašeho názoru, jak jakou výhodu by mělo členství eh, Ruska pro OECD, jakou výhodu by to mělo pro eh, Ruskou eh, federaci a také pro Evropskou unii. Děkuji vám. A nyní dávám slovo kolegovi Viland a Kirilovi. sorry, my, uh, I haven't, um, uh, heard... Omlouvám se, nezaslechla jsem své jméno. Ne, to byla má špatná výslovnost. Velice vám děkuji eh, za prezentace této studie. Zdá se, že je to velice dobře připraveno že je to srozumitelné a zaměřuje se e, na e, členství ve VTO, což je velice důležitý krok pro Rusko, ale i pro Evropskou unii. Řekněme to takto, aby byly zajištěny lepší obchodní podmínky ve vztahu k Rusku. Ale měla bych otázku. Experti vědečtí experti, kteří vypracovali tuto studii. Jak se díváte na korupci? Zmiňovali jste se o problému korupce v Rusku i v tomto dokumentu. Ale ve zprávě think tanku jsem se dočetla, že asi 35 ruské ekonomiky se utápí v korupci a není to pouze korupce na místní úrovni, ale e, přichází z toho nejvyššího politického vedení. Ráda bych se dozvěděla, jaká je vaše vize, jak by mohl vstup do VTO, pokud tedy vůbec může, jak by mohl změnit situaci v tomto korupčním systému. A potom druhý důležitý bod. Když chceme vidět pozitivní vývoj v Rusku, tak je velice důležité podnikatelské prostředí. Musíme tedy myslet na korupci, ale na druhé straně na celkovou situaci, tedy na nedostatečné právní eh, předpisy. Takže členství v VTU by mohlo mít dopady na uplatňování eh, pravidel a předpisů VTO protože do posud, jsme eh, se zabývali právě těmito problémy nedostatku právních předpisů. Děkuji, kolega Kirilov. Eh, rád bych se zaměřil eh, na to, že v této analýze se autoři zaměřili především na ekonomickou perspektivu a nezastel, nezaznělo zde nic o vztazích mezi Ruskem a Čínou. A já se domnívám, že to je velice důležitý faktor. Proč o tom hovořím? Jež byly takové náznaky, že dochází k rozsáhlým přeshraničním investicím a projektům a vlastně k ničemu takovému nedošlo, protože k tomu nedošlo ve východní části Ruska. Nedávno eh, se objevil kritický článek v Číně na téma, jak kritické téma, jak se rozvíjí ekonomika v Rusku. Já jsem přesvědčen, že to je jenom v zájmu Ruska, aby si za partnera vybralo Evropskou unii. Jistě Evropská unie potřebuje Rusko a také potřebuje Čínu když se podíváme na politickou situaci, tak to má přece i jiný rozměr. V Rusku se objevuje nově vytvořená třída. Nejsou to běžní lidé a to je poměrně zajímavý jev. Co se týče ekonomické svobody, tak trpí zejména malé a střední podniky v této situaci a aniž by se rozvíjely malé a střední podniky, potom by ruská ekonomika mohla upadnout na dlouho do velkého spánku. A dále, co se týče usnadnění vízového režimu, měli bychom mít na paměti i otázky bezpečnosti. Vzpomínám si na společná jednání o raketové obraně. Proč bychom se neměli věnovat těmto otázkám mezi Ruskem a Evropskou unii? Pan Schulz, prosím. Má otázka na pana Hansona. Existuje určitá naděje, že vstupem Ruska do VTO se zlepší právní jistota? Je známo, že Rusko není právní stát a dokonce mm, bývalý před prezident eh, Medvěděv eh, tohoto eh, litoval. Boj proti korupci také nepostoupil v posledních letech. Naopak, korupce je součástí celého systému. Jakou naivní naději máme v to, že by vstup eh, Ruska zlepšilo tuto situaci. Má otázka eh, na pana Svobodu, již kvůli vašemu jménu se chci zeptat, zda eh, neděláme náhodou chybu, když chceme také nabídnout svobodu bezvízového cestování. Nebylo by důležitější upozornit na to, že v Rusku eh, je nedostatek jiných eh, svobod a to extrémně málo. Je to třeba svoboda združování, demonstrování. To jsme viděli také 6. května, eh, také svoboda vyjadřování názorů. Takže tato práva a svobody by měly být eh, posíleny. Myslím si, že osvobození od víze není svobodou, která je také nezbytná v Rusku. Pan Konsári. thank you very much. Moc krát děkuji. V těch závěrech je opravdu velký důraz na cenu ropy. Já úplně nesouhlasím s tím, že vysoká cena ropy by mohla brzdit požadavky na reformu, nebo že by kolaps cen ropy by mohl zvýšit tlak na reformy. Může to být také úplně jinak. Podívejme se například na Čínu. Oni říkají, že právě ta víra v lepší budoucnost může vést k kolapsu. Já si myslím, že ta cena ropy nemá vliv na urgentnost. Zdá se, že střední vrstva tak trochu ztrácí naději a v důsledku toho může dojít k většímu výskytu například pravicově extremistických tendencí podobně jako tomu například bylo ve Finsku. A to je opravdu velmi nebezpečné. Možná to je tedy přesně opačně, že vyšší ceny budou znamenat větší tlak na reformy. Ano, děkuji, pane předsedo. Dvě krátké otázky na účastníky této diskuze. Co očekáváte od Ruska jako předsedy G20? To je moje první otázka. A za druhé, jak se díváte na pohled Ruska směrem na Evropskou unii. Rusko bylo vždy spíš pro bilaterální vztahy s velkými zeměmi. Teď ale probíhá ekonomická krize a jak se domníváte, že se Rusko dívá na situaci v EU? Děkuji. Poslední příspěvek kolega Šepflin. Chtěl bych se zeptat, jakým způsobem pokres demografii má vliv na eh, pracovní trh. A chtěl bych se také zeptat, zda to bude znamenat také příliv přistěhovalců do Ruska a s tím související sociální problémy. Dobře, takže jsme vlastně uzavřeli eh, příspěvky poslanců, otázky a autor studie má možnost odpovědět. Thank you all for a, uh, quite a battery of questions. I don't think I'm going to be able to... Děkuji za celou řadu těchto otázek. Já si nejsem jistý, zda budu schopen na všechny adekvátně odpovědět. Několik otázek se týkalo právě té slabiny, bych řekl, která se jmenuje eh, právní rámec. A otázkou je, proč by vstup do eh, Světové obchodní organizace měl ovlivnit ten právní rámec je patrné, že Čína, která vstoupila do VTO, i nadále má poměrně katastrofální právní rámec. Neexistuje tedy žádná záruka, nicméně existuje naděje, že požadavek splnit jisté mezinárodní normy a standardy, jako například technické kontroly nebo fitosanitární eh, nařízení pro dovoz potravin a tak dále, to jsou možná drobnosti, nicméně tyto drobnosti vyžadují neustále reakce na kontroly mezinárodních partnerů. Vy musíte totiž v rámci VTO reagovat na takovéto výzvy a to je něco, co vás bude jistým směrem tlačit. Tedy tlačit směrem eh, k dodržování mezinárodních fitosanitárních standardů nebo přinejmenším snažit se tyto standardy dodržovat. Vztahy s EU To je velmi obtížné. Rusko posuzovalo Evropskou unii, a když mluvím o Rusku, tak mám na mysli tu vládnoucí elitu, jako jakousi divnou organizaci, která dává příliš mnoho eh, váhy příliš malým zemím. Eh, Rusko je zvyklé jednat s regionálními velmocemi a proto se Rusko taky obrací na mezinárodní, respektive regionální eh, velmoci. Nevidí důvod, proč by se mělo zabývat eh, nevýznamnými nebo méně významnými zeměmi. Rusko tedy nechápe dost dobře, o čem ve skutečnosti Evropská unie je. To je součástí celého tohoto problému. Zda příštím krokem bude třeba členství v OECD, zda toto jakýmsi způsobem ovlivní vztah k EU, tak já myslím při nejmenším, že Výhoda toho, že se někdo snaží vstoupit do OECD, e je, že Evropská unie má jistou páku. Může tedy říkat, pokud nebude existovat odpovídající právní rámec nebo odpovídající zákony, eh, tak eh, nemůžete být členem OECD. Jakmile se Rusko ale stane členem, a to možná nebude tak rychle, jak si Rusko přeje, potom bude to znamenat více tlaku na ruskou, ruské podniky, ruské tržní prostředí. Podíváme-li se na nařízení, a já jsem se zabýval e, těmi revizemi e, regulatorního prostředí, Může se stát, že budete mluvit s ruskými protěžky, budou chtít naprosto stejný výstup, budou mluvit naprosto stejným jazykem ale podíváte-li se potom na výsledek, tedy na e, ty zprávy, které budou vydávány nebo které byly vydávány v rámci například hospodářské strategie do roku 2020, zjistíte, že všichni mluví o tom, že je potřeba, aby podniky měly stejné podmínky. Mluvíme o tom, e, že je potřeba e, ustanovit ty běžné, standardní, liberální recepty O tom tady mluví přinejmenším lidé mimo ten ruský establishment. Ale to, co eh, establishment neříká, je, jakým způsobem tyto reformy ve skutečnosti budou provedeny. Ještě bych se chtěl vyjádřit k té otázce demografie. Jsme celkem již navyklí na to, že ruská populace klesá ale podle, té, podle posledního sčítání to vypadá tak, že skupina nebo eh, množství pracujících lidí nebo lidí v produktivním věku klesá. A to je poměrně novinka. Ruský eh, statistický úřad předpokládá do roku 2020 pokles eh, lidí v produktivním věku, včetně přistěhovalců, řádově o 10 milionů. Je to možná něco mál, méně, ale přibližně 10 milionů, a to v období 2010 až 2020. To je poměrně drastické snížení. A ruští představitelé budou muset tvrdě tlačit na zlepšení produktivity. I toto je tedy podnět pro změny. Rusko samozřejmě chce více kvalifikovaných přistěhovalců, co ovšem dostávají je méně kvalifikovaní přistěhovalci, zejména z bývalých sovětských republik. A tento specifický příliv určitě bude zdrojem sociálních nepokojů nebo nejmenším tenzí. To znamená, já zde problém vidím. Prego, presidente Svoboda. Prosím, pane Svobodo, já bych eh, pouze chtěl zareagovat na otázku kolegy Šulce. Eh, svoboda cestování je otázka, kterou jsem nezahrnul do eh, dané kapitalizace, spíše do kapitoly modernizace kontakty se střední vrstvou Eh, to, to je pro mě eh, závazné a jistě to není tedy první eh, prioritou, ani tedy osobození od více, ale pro ty kontakty je to důležité. Jde mi tedy o to, abychom podporovali tyto kontakty, abychom to začlenili do jednotlivých programů. Právě pro hnutí za svobodu je toto velmi důležité a právě tato hnutí chceme podporovat. Děkuji. Ano, děkuji všem za jejich příspěvky. Tím se dostáváme k následujícímu bodu na pořadu jednání. A sice je to zpráva kolegy El Kadrawiho o návštěvě Egypta, kterou uskutečnila delegace pro vztahy se v Mašreku ve dnech 30. dubna až 4. května tohoto roku. Tato delegace navštívila Egypt a setkala se s nejrůznějšími egyptskými orgány, navštívila různé úřady, setkala se se zástupci občanské společnosti, nejrůznějších náboženských skupin. Prosím, pane Kadraui, dejte nám určitý přehled o této návštěvě a vyhodnoťte také výsledky této cesty E, jakož i dnešní e, ekonomické a politické situace. Ano, děkuji vám. Eh, jsem velmi rád, že mám možnost eh, podat zprávu o této návštěvě v Egyptě minulý týden. Byla to první eh, návštěva naší meziparlamentní delegace od voleb, které před několika měsíci vedly k tomu, že došlo k velikému posunu v obou hm, komorách Evropského parlamentu k dobru islamistů. Pan předseda žádá o klid v sále. Prosím, umožněte zpravodaji prezentovat eh, informaci. Jsou zde dva proudy, eh, svoboda a spravedlnost. Je zde hnutí muslimských eh, bratrstev a potom skupina salafistické strany. Zatím tedy ten vliv vlády ještě není tak velký, protože vláda byla jmenována a sice byla jmenována eh, vojenskou radou SCAF, která převzala moc po eh, převratu. Ještě není jasné, jak to bude vypadat do budoucnosti, jaký vztah bude mezi legislativou a exekutivou, mezi parlamentem a prezidentem. Je, situace je zatím eh, chaotická politicky se situace vyhrotila také v parlamentu. V parlamentu je většina islamistů nejrůznějších eh, směrů a proudů a na druhé straně jsou zde vojenské orgány, které eh, mimo jiné také ohlásily, že co nejrychleji po zvolení prezidenta předají moc civilním orgánům. Tím se dostávám do kontextu naší návštěvy. Na jedné straně probíhaly prezidentské volby, tedy proběhnou 23. května. A zároveň se diskutuje o tom, jak bude vypadat také zákonná situace. Tedy má být eh, ještě schválena nová ústava před volbami anebo až po volbách. A je velice pravděpodobné, že k tomu dojde až po volbách. To tedy znamená, že prezidentské volby se budou uh, Eh, konat, aniž bude jasné, jaké kompetence bude mít zvolený prezident. A to způsobuje eh, nejasnou situaci. A kromě toho eh, volební komise schválila a zveřejnila konečnou kandidátku což rozpoutalo určité turbulence, protože někteří kandidáti, zejména Salaf, pacifističtí kandidáti Abu Salavit nebyl eh, vybrán volební komisí a to způsobilo nepokoje zejména mezi salafisty, kteří v minulém týdnu demonstrovali. Eh, došlo k určitým střetům eh, s neznámými protivníky vojenské složky zasáhli příliš pozdě, aby zabránili vzniku takovýchto konfliktů. A o dva dny později e, došlo ještě k větší konfrontaci, která si vyžádala 11 lidských životů. A před několika dny se ještě konala demonstrace v Káhyře. Situace je opravdu chaotická politika, eh, vytváří se stále nové aliance. Pro nás není úplně jasné, jak vznikla jedna eh, aliance Alufutu. To je eh, kandidát, který má velké naděje, kromě Abu Musi, o kterém budu ještě hovořit, ten má ale úplně jiný profil. byl vyloučen z muslimského bratrstva té, co prohlásil, že bude kandidovat na eh, prezidenta, protože muslimské bratrstvo řeklo, že nevyšle žádného kandidáta do prezidentských voleb eh, muslimské bratrstvo se vůbec nechtělo eh, na tom podílet. Byl tedy vyloučen z eh, muslimského bratrstva, získal ale podporu eh, důležité salafistické strany a potom také podporu Michaela Nabila, nositele ceny Sacharova Ahmuda Fuse, který možná má stejné představy jako salafisté a muslimské bratrstvo potom eh, přišlo s vlastním kandidátem, který sice není tak charismatický, takže eh, i když má velkou podporu velké části obyvatelstvo, tak ten není jisté, zda bude úspěšný tento eh, kandidát muslimského bratrstva volby eh, mají dvě kola, ale ten výsledek není úplně jasný. Pokud červcátek května žádný kandidát nedostane většinu hlasů, eh, bude tedy další kolo, vede to k četným eh, diskuzím. A v poslední době byl tento parlament poměrně neoblíbený, protože se rozpravy z parlamentu vysílaly v televizi a bylo možné eh, dění v parlamentu přímo sledovat. Je to sice transparentní postup, který ale vede k tomu, že obyvatelstvo zjišťuje, že mnoho rozprav se nezabývá skutečnými problémy egyptianů. over om de wet op de NGO's Eh, minimální, eh, to je otázka třeba minimálního věku pro snětek žen eh, a další věci, o kterých jsme také hovořili. Je zde také menší podpora nevládních organizací a snaha o větší kontrolu. Jsou to však záležitosti, které v nás zbuzují obavy, ale egyptiané se ptají, zda toto jsou skutečně prioritní otázky. Vyplývá to také z toho, že mnozí poslanci parlamentu eh, ze strany muslimského bratrstva a salafistických stran nejsou zkušení a ztrácejí na popularitě. Tolik eh, k těm rámcovým podmínkám. Naše delegace za těchto obtížných podmínek eh, i za těch nepokojů a napětí, která, které vznikaly, uskutečnila svůj program návštěvy my jsme navštívili předsedu výboru pro lidská práva, předsedu výboru eh, pro média, pana Asauiho, eh, předsedu eh, Šury druhé komory parlamentu. Bohužel však jsme se nemohli setkat s panem Katatem, tedy předsedou parlamentu, eh, právě kvůli těm nepokojům, ke kterým docházelo. Eh, setkali jsme se s Abu Musou, eh, jedním ze známých egyptianů a kandidátem na prezidentský úřad. On hovoří o sobě jako o spojení mezi eh, starým režimem a eh, revolučním režimem a také eh, vojenskými orgány. Hraje tedy určitou zprostředkovatelskou roli, ale není ještě jasné, v jakým směru, v jakém směru se to bude vyvíjet. Hovořili jsme také při eh, diskuzi o otázkách žen. Setkali jsme se s zástupci odborů a také s hlavními představiteli eh, koptů a muslim, muslimských eh, bratrstev. Zdůrazňovali jsme, že máme zájem o strukturovaný dialog eh, mezi eh, Evropským parlamentem a egyptským parlamentem. Dále jsme také zdůraznili meziparlamentní eh, schromáštění pro země Středomozí. Pan Katat měl být pozván na zasedání předsednictva této organizace, které se sejde v blízké budoucnosti v Bruselu. Předseda Eh, našeho eh, výboru Elmar Brok eh, vyslovil pozvání pro svého partnera do Bruselu. Ještě k ekonomické situaci, na kterou jste se ptal, pane předsedo. Ekonomická situace není příliš růžová. Turistika byla velmi zredukována, především u Rudého moře. Počet turistů tedy zůstal stejný. i když eh, možná eh, eh, tam cestují spíš turisté se nižší kupní silou. V Káhyře však je počet návštěvníků velmi zredukován asi na 15 Zahraniční investoři se stáhli a očekávají, jak se situace vyvine, než budou investovat. Přesto přeze všecko však je zde ekonomický růst, což nás udivilo. A pokud stabilita bude opět zaručena, tak Egypt pravděpodobně zase dosáhne vysokých eh, čísel růstu jako v minulosti. Tolik naše analýza. Eh, Jsem rád k dispozici pro eh, případné další otázky. Děkuji. Děkuji vám moc krát za tyto informace a nyní kolega Petering. Velice vám děkuji, pane předsedo. Chtěl bych srdečně poděkovat kolegovi Kadrajmu a chtěl bych se ho zeptat, zda eh, jedna záležitost hrála určitou roli při jeho návštěvě v Egyptě. Pane kolego Kadraui, asi víte, že mezinárodní organizace, jako je nadace z USA International Republican Institute, potom Democratic National Institute a potom také eh, nadace Konráda Adenauera z Evropy, z Německa. Eh, já jsem její předseda. V podstatě byly nuceny své aktivity eh, pozastavit, protože eh, došlo k obžalování pracovníků nadací. I dva z nadací Kodrána Adenaura se museli zodpovídat před soudem. Hrálo to pro vás nějakou roli při vaší návštěvě? Pro nás, pro nadaci je to velice nepříjemné, ale pro interní vývoj v Egyptě, ale v ostatních arabských zemích je to osudové, když přeruší kontakty s Evropou a s mezinárodním společenstvím. A chtěl bych vás poprosit, aby jste o tom jednali i v své delegaci pro vztahy se zeměmi Mašregu, protože eh, Egypt má eh, klíčovou pozici v tomto regionu. Mohl byste tedy o tom eh, vývoji něco říci? Děkuji vám. Děkuji, pane předsedo. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Já jsem se této cesty také zúčastnila. Dovolte, abych nejprve velice poděkovala svému kolegovi Kadrauimu za kompletní přehled, s nímž nás právě seznámil. Pokud dovolíte, ráda bych zareagovala na jednotlivé otázky, které pokládám osobně za důležité. On se nezmiňoval o tom, že jsme také jednali s generálním tajemníkem Arabské ligy to bylo pro mě eh, nesmírně zajímavé jednání. Generální tajemník Arabské ligy se nezmiňoval pouze o Sýrii, ale i o eh, úloze, kterou hraje Egypt a v tomto případě i celá Arabská eh, liga v mírovém procesu na Blízkém východě. A uvedl také některé otázky v souvislosti s postojem Evropské unie. My jsme se tedy ptali, jaká je role kvartetu a on výslovně upozornil na to, že podle jeho názoru bychom měli ustoupit od kvartetu a že bychom měli přenechat veškeré úkoly Radě bezpečnosti. zmiňoval se také o prohlášení Arabské e, ligy z roku 2002, aby se naplňovalo toto prohlášení. Izrael se nikdy nezabýval e, tímto prohlášením, ale uh, Eh, toto prohlášení by mělo být eh, naplněno v plném rozsahu. A ještě další aspekt. Sajid eh, se již zmiňoval o různých pozváních. Pozvání pro předsedu našeho výboru a pozvání, které bylo adresováno dalším osobám. A Eh, zástupce výboru pro lidská práva sám požádal o pozvání do Bruselu a já jsem se eh, zeptala paní Loch Bühler, předsedkyni eh, pod výboru pro lidská práva, zde by byla ochotna vystoupit. Vytváří se konkrétní akční plán s zohledněním tematiky lidských práv v Egyptě. A dále k tomu rozhovoru, který jsme vedli se zástupci četných ženských a mládežnických organizací, které také hrály důležitou roli v revoluci. A my jsme skonstatovali, že tyto organizace jsou e, ze současné situace nesmírně zklamané. Domnívají se, že pro ně nevyplynuly mnohem větší svobody, eh, za které bojovali během revoluce. Podle jejich názoru se současná vláda vůbec nezabývá problematikou lidských práv. Je tu určitý konflikt mezi vládou a parlamentem, který se možná vyřeší, až bude eh, vytvořena nová vláda. A závěrem něco, co nebylo dost dobře zapracováno do tiskového sdělení, Eh, ale kdyby Evropská unie měla dělat nezávislá šetření ohledně násilného postupu vojenských složek proti demonstracím 2. a 3. května. USA se tím zabývali a my bychom se měli připojit také k tomuto požadavku a jinak mohu jenom podpořit to, co Zajít právě řekl. Děkuji.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 Ano, já bych chtěla také poděkovat eh, Saidovi a celé delegaci eh, za tuto cestu a také za zprávu, která byla dnes předložena. Eh, pro nás, kteří jsme tam nebyli, je to poněkud obtížné rozpoznat, jak přechází Egypt ze starého režimu k novému. Je zde celá řada prvků, které zbuzují obavy. Posle... Sledovala jsem pozorně tvou zprávu, ale nevím, jak to probíhá s prezidentskou eh, vládou. Eh, ten salafista byl tedy vlastně odsunut, to je dobré. Potom eh, muslimští bratrstva nepředstaví kandidáta, ale jak to vypadá dále? Chci se tedy zeptat, a to proto, že na úrovni eh, armády je nutné si položit eh, několik otázek, eh, tedy ohledně role armády v tom přechodu. Je-li, je kandidát vyloučen, pak jakého kandidátu podporují tedy armádní síly? jakým směrem eh, vojenské síly půjdou. To je, myslím, velmi důležitý bod. Děkuji. Ještě bych eh, doplnil svou otázku. A vy rozumíte italsky, nebo ještě ne možná. Takže malá otázka. Z jakých důvodů byl kandidát Ismail ten salafistický eh, kandidát vyloučen. Bylo eh, dáno oficiální odůvodnění jeho vyloučení. Pokud tedy nemáte další otázky, tak eh, Said může odpovídat. Ano, děkuji vám. K té poslední otázce ohledně kandidáta na prezidenta i nadále existuje deset kandidátů kteří jdou do voleb, jsou nejrůznějšího politického zabarvení. Tři z toho jsou z Vláž, zvláště důležitý je to Abitufu, eh, podporovaný salafistickými stranami. Je to osoba umírněná, je to umírněný muslim, je řečeno, a také ho podporují blogeři. Takže v tomto smyslu eh, on stěleznuje tu inovaci. Dále ze strany eh, vojenských sil a vlády je zde ještě bývalý premiér, který také kandiduje pak je kandidát muslimského bratrstva Abu Musa. To je jeden z mála kandidátů, eh, který je znám v celém Egyptě. Není znám Eh, tedy nedostane tolik hlasů jenom kvůli tomu, že je takto znám, ale eh, volební ankety, které v Egyptě jsou velmi zvláštní, naznačují, že jeho eh, postavení je velmi dobré. Takže tito tři kandidáti mají zvláštní místo. Byl vyloučen salafistický kandidát mimo jiné. A to proto, že jeho matka má dvojí občanství. Tedy byla egyptčanka a také američanka, což je důvod pro výbor, volební výbor vyloučit tohoto kandidáta. Je to důvod formální a já předpokládám, že to není náhoda, že prostě hledali nějaký důvod. A snažili se manévrovat v této situaci. Ale to je formální důvod pro jeho vyloučení. A to protože je zde určitá vazba k USA prostřednictvím jeho matky, že to musel přiznat eh, salafista je tedy zvláštní. K otázce pana Peteringa. Já vám mohu tedy stvrdit, že otázka nevládních organizací byla otázka velmi důležitá v rámci našich rozhovorů. My jsme tuto otázku předložili v rámci několika schůzek, vyjádřili jsme naše obavy, naše starosti a ptali jsme se, proč se takto postupovalo. V tiskovém komuniké toto bylo také uvedeno. Bylo kolem nás asi 25 eh, novinářů, kteří se zúčastnili tiskových eh, konferencí, což eh, bylo velmi dobré. A jak se toto stalo? Předpokládáme, že vojenská vláda chtěla získat větší popularitu tím, že postupovala tímto způsobem proti nadacím a naznačila tak jasně, že je proti zahraničním zásahům, ať již ty zahraniční nadace nebo organizace dělali cokoliv, eh, ať již podporovali strany nebo jednotlivce, Každopádně mělo to eh, veliký eh, ohlas v Egyptě a velkou podporu eh, na úrovni průměrných egyptianů. Ale mezi tím to bylo také silně kritizováno a bylo přiznáno, že trošku přestřelili. Nyní se hovoří o novém zákoně o nevládních organizacích v rámci parlamentu a údajně se má tato otázka vyřešit tímto prostřednictvím. Je zde požadavek na transparentnost nevládních organizací, také finanční transparentnost jejich činnosti. Nikdo nemá být v budoucnosti vylučován jaksi předem. My vámi jsme hovořili s aktivisty eh, pro lidská práva o smyslu eh, tohoto nového zákona. Oni říkají, no to není správný okamžik pro prosazování takovéhoto zákona tři týdny eh, před prezidentskými volbami, které stanoví nová fakta. Nový nebo dnešní zákon je dostačující pro práci a není důvod toto měnit. E, jedině snad, kdyby proběhly předem nějaké zásadní úvahy. Možná, že by se mělo vycházet ze zákona e, v Tunisku nebo v Libii a tyto organizace o těchto zákonech hovořily pozitivně. Situace je tedy taková, že určité síly chtějí využít této situace, proto, aby určité nevládní organizace měly obtížnější podmínky pro svou práci. Kontrola orgánů má být tedy posílena. Jak daleko to povede, ještě není odhadnutelné ale předseda výboru pro lidská práva nám naznačil, že to jistě bude v pořádku. Eh, je to osoba eh, velmi otevřená, eh, zastupuje přiměřené stanovisko a doufáme, že nás navštíví. Děkuji také za doplnění ze strany kolegyně Breda. Eh, ještě se zatím nedá odhadnout eh, přes na, na definice návrhu zákona. Bene, grazie per la relazione, per le risposte. Moc krát děkuji za veškeré vaše reakce a také za zprávu. Další bod je zpráva Emera Kostela o návštěvě Palestiny. Palestiny. Eh, navštívili tam palestinskou legislativní radu a to mm, od 2. do 5. dubna. Určitě v tomto kontextu je potřeba prodiskutovat spoustu věcí. Bohužel paní předsedkyně má své povinnosti mm, ve své eh, domovské zemi, proto bohužel zde nemohla být osobně. Přesto máme zprávu z této návštěvy. Šli jsme, byli, podívali jsme se například do Jeruzaléma nebo do eh, jiných okupovaných eh, území. Takže paní Aukan, prosím, máte slovo. Moc krát děkuji, opravdu, paní předsedkyně, opravdu eh, doma a bohužel nemohla přijít. My jsme navštívili pět zemí, čtyři politické skupiny a jeden člen byl totiž eh, jak členem delegace do Izraele a Palestíny. A když v rámci 24 hodin viděl, co se ve skutečnosti děje, když eh, tak je patrné, že naše stanovisko je poměrně silné, je to také patrné z tiskového prohlášení, které jsme udělali. Je toho velmi stručné, nicméně jsou tam veškeré závěry, které jsme učinili. Myslím si, že to byla velmi dobrá delegace respektive cesta, která šla do hloubky eh, našeho předmětu zkoumání. Já se omlouvám za jazyk, kterým budu hovořit. Nicméně eh, zdá se, že eh, Izrael se snaží o strategii Eh, úspěšní Izrael tedy dělají, jako kdyby Palestina neexistuje. Teritorie eh, Palestiny je rozděleno do několika menších dílů a částí, které nejsou ve skutečnosti mezi sebou propojeny. A tam, kde jsou ty oblasti podle oslovské dohody A, B a C, to si asi pamatujete, že to mělo být dočasné, tak nyní prostor C je v podstatě legitimizace pro Izrael tam eh, vnikat a eh, tímto způsobem vniká také do oblastí A a B, čímž podkopávají autoritu palestinců. Je velmi obtížné tedy představit si tu vizi, že tam vzniknou dva státy, které žijí bok po boku v míru. K tomu by byly samozřejmě potřeba uznané hranice v souladu s mezinárodním právem. Také peníze našich doňových poplatníků. V podstatě vedou k tomu, že platíme za něco, co ve skutečnosti v současné chvíli nefunguje, protože Izraelci takovéto věci ničí a my nemáme způsob, jak tyto peníze získat zpátky. Německo, Dánsko, Polsko, ti všichni by měli žádat o vrácení těchto peněz, když dochází ke zničení toho, co bylo budováno. Naše delegace stále je silně pro řešení dvou oddělených států, i když je toto řešení čím dál tím vzdálenější. My to chceme nejen kvůli palestincům, ale také kvůli Izraeli. Nikdo ve skutečnosti si nedovede představit e, dlouhodobou budoucnost pro e, tyto dvě entity, když nebude jasné, jakým způsobem to bude uspořádat. Respektive ta budoucnost tam je, ale není hezká pro ani jednu ze zúčastněných stran. My jsme to v tomto textu takhle neřekli, ale v podstatě bychom mohli konstatovat, že oslovská dohoda je mrtvá. Nefunguje to a nyní se používají tyto dohody jako legitimizace, eh, jak eh, v podstatě ta území, vybraná území obsazovat. My jsme se také zabývali tou otázkou těch eh, vězňů. My v Dánsku sledujeme eh, ten případ toho dánsko-bahrajnského občana, který byl uvězněn. Tam je opravdu nyní v médiích velký poprask, ale představme si, kolik lidí je na hladovce v Palestině. To je několik stovek lidí, někteří z nich umírají. A soudy prostě odmítají se zabývat jejimi, jejich případy. podstatě polovina palestinského obyvatelstva je nebo byla ve vězení. Já bych tedy opravdu apelovala na nás, abychom v tomto směru něco podnikli. A to rozhodně a rychle. Je tam přes 200 lidí, kteří jsou, které, pardon, přes 200 dětí, které jsou také uvězněny. Jenom abychom si doplnili některé informace. Co ve skutečnosti ale Evropská unie může udělat? Po setkání s kvartetem je víceméně jasné, že Evropská unie je v podstatě jediná strana, která je schopná či ochotná něco udělat. Evropská unie by něco nyní opravdu udělat mohla my máme seznam doporučení, co by to mohlo být. Nechci mluvit o sankcích, trestech nebo blokádách, ale měli bychom požádat komisi, aby opravdu donucovala v dodržování práva, vynucovala dodržování práva, aby tady opravdu Izrael neměl eh, preferenční eh, doložku, eh, protože to je nelegální. Toto ovšem nemohou dělat členské státy. Nyní je to na komisi. Komise musí opravdu zajistit, aby byly dodržovány zákony musí komise říct Izraeli, že a to není pouze otázka označování, že žádný výrobek, který pochází z těch osad, nespadá do preferenčního zacházení. Za druhé, má-li to být opravdu evropská záležitost, a máme-li tedy aktualizovat eh, dohodu s Izraelem, tak by to byl opravdu velmi špatný signál směrem k Palestíně, protože pro ně by to byla odměna pro, Palestí, pardon, pro Izrael. Tak by se na to Palestína dívala. Ve skutečnosti paní Ešnová říká, že je to dohoda více za více, ale ve skutečnosti já to vidím tak, že my nabízíme více a oni nabízejí méně. Jestliže dojde k eh, tomuto eh, v této aktualizaci, zlepšení této smlouvy, tak by to ve skutečnosti znamenalo potvrzení toho, že Izrael opravdu může zanedbávat veškeré své eh, sliby a povinnosti. Izrael musí být také eh, odpovědný, hospodářsky odpovědný za to, co eh, ve skutečnosti zničil. Musíme tedy žádat zpětně finanční prostředky, které tam byly investovány. Měl bychom také členským státům říci, jak postupovat. Ve skutečnosti nemá e Evropská unie žádnou společnou zahraniční politiku, ale děláme, jako bychom nějakou společnou zahraniční politiku měli. My bychom tedy se měli obrátit na členské státy a měli bychom říci těmto státům, aby se s těmito věcmi obraceli na eh, spojené národy, konkrétně na válném schromáždění. Bylo nám také řečeno, že palestinci nevyužili příležitost v valném shromáždění. Evropská unie tehdy navrhovala, že bude tlačit na členské státy, aby hlasovali pro. Ale Palestina nezískávala, nezi, nemohla získat žádný relevantní status. A nebylo tedy dost dobře možné že říci, že získali podporu Evropské unie, ve skutečnosti za to nic nedali. Myslím si, že Izrael by opravdu měl být při nejmenším na stejné úrovni jako Vatikán. Měli bychom postupovat krok po kroku. Ve, spojeném, ve Spojených národech je to opravdu každý národ za sebe, nikoliv združení. Eh, Jestliže palestinci používají mírová řešení, tak se eh, na ně nikdo neohlíží. Spojené národy je ten systém, který má nejvíce právních rámců, co si dovedeme představit a my si myslíme, že by opravdu Evropská unie neměla trestat palestince za to, co dělají, ale měla by je chválit. Měli bychom opravdu použít ten mezinárodní právní rámec a znést tuto věc před Spojenými národy. Dále řeknu něco, co asi víte. Eh, v prosinci 2009 naši ministři zahraničí jednomyslně schválili prohlášení, které bylo opravdu velmi dobré. Doporučuji vám, abyste se s ním seznámili. Všichni ministři našich členských států řekli něco, co bychom tentokrát asi opravdu měli brát vážně, protože oni to opravdu možná myslí vážně. To znamená, podívejte se na to v souvislosti a v souladu s tím by všichni šéfové našich misí v Palestíně jednomyslně pro, eh, vydali nedávno čtyři zprávy o palestincích v Izraeli, to bylo oni. V, v lednu byla vydána vynikající zpráva o východním Jeruzalému. A celá, zazněla také celá řada dobrých doporučení pro členské státy. Například v oblasti C Máme informace eh, v naší zprávě z návštěvy naší delegace. A pokud jde ještě o násilí eh, těch eh, usedlíků v těch oblastech, tak tam opravdu dochází k násilí. Oni jsou velmi násilní, oni zabíjejí lidi, oni jsou ozbrojeni, oni, nikdo je nenazývá teroristy nebo militanty, ale ve skutečnosti jsou ozbrojeni a střílí na lidi. Evropská unie by mohla eh, vydat seznam konkrétních jmen těch násilných osadníků eh, s tím, že, je nechtě, že Evropská unie nechce tyto lidi v Evropské unii. Myslím si, že by bylo opravdu velmi užitečné, kdybychom měli konkrétní seznam. To by bylo možná trochu šokující, ale myslím si, že pokud Evropská unie dnes nic neudělá, můžeme vzdát to dvoustátové řešení. Palestina je velmi mírová. Již poměrně dlouho bylo tam opravdu velmi málo incidentů, poměříme-li to s tím, jak Palestina trpí. A přitom stále mluvíme o bezpečnosti té druhé strany. Jestliže ovšem nebudeme nyní jednat, tak Čekáme na to, až se opravdu stane to, že někdo e, napadne násilně mírovou demonstraci v Jeruzalémě. potom budeme v opravdu ve velmi vážné situaci. Nebude to pouze o slovech. Srovnáme-li to s tím, co bylo před druhou intifádou, to byla tedy taková, no, takový přístup, eh, někoho jsme již zabili, budeme zabíjet i ostatní, ale tak to určitě není správně. Evropská unie s tím něco musí dělat. Neměli bychom říkat, že jsme šokováni, eh, že nás nepokojuje, eh, že vidíme jistou problematiku, když Izrael neustále porušuje ustanovení mezinárodního práva. Opravdu měli bychom trvat na tom, že musí být dodržovány, dodržován právní rámec. Můžete si tedy přečíst eh, to stanovisko, je to stručné, ale prosím, neodměňujte Izrael tím, že eh, dále rozšíříme tu již existující dohodu, která bude podrobena revizi. Děkuji. Eh, Děkuji, paní de Kaiser. Děkuji, pane předsedo. Margareta Oken zde hovoří v sále, který eh, je dost prázdný, ale klade zde otázku, která i mě velmi tíží. Je to otázka násilí, tedy násilí ze strany uh, usídlenců, eh, tak jak o tom také hovoří OSN, ale eh, také mi to připomíná palestinského eh, studenta, který mě navštívil a položil mi otázku. A já jsem nevěděla, jak odpovědět. Řekl mi, vaši kolegové v parlamentu také oceňují to, že naše palestinské manifestace jsou nenásilné? Je toto nenásilné hnutí pro vás důležité? Ta otázka mě poněkud překvapila. Eh, říká se velmi často, že má ten odpor být mírový a podobně, ale zásadně ve srovnání se situací tak, jak se vyvíjí v Palestině a tak, jak se vyvíjejí fakta, nezdůrazňujeme dostatečně to, že část palestinců zůstala nenásilná když eh, Margareta hovořila o Akan a eh, jistě nebudeme hovořit o tomto případu, když eh, hovoříte tedy o tom, že můžeme vyslat určitý signál, tak já se domnívám, že ten stav bez násilí musíme podpořit a udržet. Další vypuknutí násilí by bylo skutečně osudné Vedlo by to k tomu, že by nikdo eh, nechápal to, že hovoříme o nenásilí a přitom eh, jsme umožnili obsazování území. Já se obávám, že když naše signály nebudou jednoznačné, nebudeme pochopeni. Vraiment, euh, a chtěla jsem na to zareagovat. A tento student mi kladl mnoho otázek a přiměl mě o tom přemýšlet. Chápeme vůbec to, co se tam odehrává a do jaké míry se přece jenom daří vést ten odpor nenásilnou formou a jak dlouho to bude moci ještě eh, pokračovat. Pan kolega předseda Petering, děkuji, pane předsedo. Vy jste předsedou. Chtěl bych Market Oken velice poděkovat za tuto zprávu. Jakožto Evropský parlament, jakožto Evropská unie jsme eh, vždy eh, zastávali, že Izrael musí zůstat v bezpečných hranicích a Palestina také v bezpečných hranicích. Je to systém dvou států. Řekneme, že Izraelci mají eh, důstojnost ve svém státě, ale stejnou důstojnost mají i Palestinci. A nyní tedy zažíváme, že rozšiřováním osídlení a Market eh, na to upozornila, eh, se stále více rozpadá, bych neřekl, ničí základ palestinského státu. Je to v každém případě větší ohrožení a v každém případě je to proti zájmům Izraele samotné, protože čteme stále více o tom, že mladí palestinci dnes říkají, no dobře, když máme společný stát, když budeme žít jednoho dne v velkém státě Izraelci a Palestinci, tak potom eh, budeme mít většinu, protože porodnost palestinců je vyšší. A při setkávání s lidmi z palestinských oblastí jsem se dozvěděl, že říkají, pokud to eh, dvoustátové řešení se nedá uskutečnit, potom budeme usilovat o jeden stát spolu s Izraelem a pak bude stát eh, Izrael eh, před důležitou otázkou. Bude to režim apartheidu jako v Jižní Africe, protože Izrael hovoří o židovském státě, tak takže eh, toto téma se objevuje v palestinské diskusi. A potom mám ještě druhou otázku. Eh, pokud bude samostatný stát Palestina, potom potřebujeme, aby došlo k usmíření mezi Fatahem a Hamazem. Jaký dojem měla delegace? Eh, jaký je vztah mezi oběma, mezi Fatahem a Hamazem? Non ci sono altri interventi, quindi už eh, se nikdo nehlásí o slovo. Paní Oken bude mít tedy více času na odpovědi. Co se týče Veroniky, já eh, plně souhlasím. Je to tedy skandál, že eh, jsme si neuvědomili, že to jsou mírové demonstrace a že se na ně reakutě se s ním plynem a podobně. Já jsem se tam zúčastnila v loňském roce a rozhodně to nebylo hezké. Samozřejmě ke mně přistupovali lépe než k ostatním, ale chtěla bych dodat, že všechny tyto mírové kroky eh, jsou eh, důležité a to neznamená, že k ním přistupujeme jako eh, by byli zlí. Tabloval se tento jazyk, protože trpěli už tak dlouho a tak se etabloval tedy tento jazyk i můj, eh, moja vláda ho používá. Tolik k těm mírovým protestům a také k tomu, co řekl Ansket, k té perspektivě. Ano, o tom se diskutuje. Uh, Netanyahu používal ten termín dvou států. On eh, je pro dvou států, ale v takové podobě, jako existují nyní, protože to je vlastně stádium dvou států. Jedna polovina obyvatelstva žije v prosperitě, eh, svobodě a ta druhá eh, na území, které se zmenšuje bez vyhlídek. A když se jich zeptáme, když se zeptáme té druhé strany, tak nedostanete žádnou odpověď. Nemají perspektivu a to je zastrašující. O tom se nehovoří, jaká bude budoucnost. Já jsem přesvědčena, že eh, Evropa a zbytek světa nebude eh, akceptovat stát, kde bude vládnout apartheid perspektivou by mohl být demokratičtější sekulární stát. Víc bychom si nemohli přát. A tam je tolik frustrace. Mladí lidé v Palestině kteří neviděli jiné Izraelce než jako mladé vojáky, kteří ponižují jejich rodiče. Takže to je eh, taková možnost vzniku terorismu. Když se eh, podíváte na perspektivu lidí v eh, Palestině, oni se opravdu snaží vychovávat mladou generaci eh, v spiritualitě a perspektivě. Je to vlastně úžasné. Tyto skupiny dělají obrovskou práci v Palestině, ale pořád by potřebovali trochu perspektivy a pokud nic neuděláme, tak tam nebude. Myslím, že si Izrael neuvědomuje, co dělá. My jsme samozřejmě volali po smíření. Eh, já jsem byla pro to, aby parlament to neakceptoval. My jsme eh, nikdy neakceptovali, že by se nejednalo s Hamazem a pokaždé, když se snažíme o kroky k tomu smíření, tak dojde k určitému potrestání nemůžeme s nimi jednat. A i když tedy voláme potom smíření, tak to Evropa neakceptuje, i když jsme ocenili, že Egypt eh, se snažil eh, Eh, zorganizovat toto jednání. Tady je samozřejmě také extrémní část Hamasu, eh, ani ti si nepřejí ten střed a potom je tam samozřejmě i ta druhá strana. a eh, dokonce v případě smíření USA hrozí že zastaví platby a dokonce i UNESCO na základě hlasování potom byly zastaveny ty platby, když se e, e, Palestína stala součástí UNESCO, ale e, Izrael stále tedy pokračuje v platbách. Dochází k zastavení pladeb. To je hrozné, když Izrael zastaví výplat, ty zdaní, tak co řekneme? Řekneme, prosím, nedělejte to, buďte tak hodní. Náš jazyk je někdy možná tvrdší, ale nenásledují činy. Měli bychom něco udělat a proto opakují své eh, doporučení. Přečtěte si zprávu eh, vedoucích misí. Není dlouhá a máme tu dobrá doporučení, co lze učinit mírovou cestou, bez sankcí, co lze eh, udělat mírovou cestou, abychom nalezli řešení. Jsou lidé eh, i v Palestině, i v Izraeli, kteří volají po dvou státech, ale myslím, eh, já se omlouvám, říká paní Oken, kteří volají po vytvoření jednoho státu, ale myslím, že to není reálné. Již nyní vlastně máme jeden stát. Proč bychom měli usilovat o tento cíl? Je třeba e, těžké e, posílit naděje mezi palestinci. A zní to pesimisticky, zejména představitelé církví byli překvapeni, jak málo naděje se vkládá v budoucnost ještě, e, když se Veronika zmiňovala o mírových e, demonstracích. Kdo je hrdinou pro tento svět je Nelson e, Mandela. Proč se nedostal z vězení? Protože odmítal násilí. To je důvod, proč strávil celá léta na Robben Island, protože se zřekl násilí a palestinci by se také zřekli násilí, ale jsou odměněni pravým opakem, ale my můžeme něco udělat. Tedy děkuji. A tak se dostáváme k dalšímu bodu na pořadu jednání. Ne, ještě nemůžeme přejít k dalšímu bodu, protože se ještě nedostavil pan Nikolas Westcott. Mějte prosím strpení, uděláme si krátkou pauzu. Colleghi, abbiamo, non abbiamo... Vážení kolegové, nemáme eh, bohužel žádné signály o příchodu pana Veskota, ani po telefonu se nám nedaří jej získat. A proto paní kolegyně de Kaiser požádala o slovo na dvě minuty a pokud souhlasíte, tak ji vyslechneme. Děkuji, pane předsedo. Já jsem chtěla pohovořit a vysvětlit eh, otázky, které jsem chtěla položit eh, panu Veskotovi. A sice již rok, tedy od prohlášení nezávislosti Jižního Sudánu, eh, za kterou jsme my tolik pracovali. Dávali jsme také technickou pomoc, eh, peněžní prostředky. Ale od té doby eh, Evropská unie více či méně mlčí o této zemi. Víme, že paní Ashton a paní Margaret Asden, její zástupkyně, podporovali panel na úrovni eh, Africké unie, ale říkala, že debaty mezi severem a jihem Sudánu nikdy nebyly zavrženy a situace se zatím vyvinula ve směru ke konfliktu eh, nebo tedy určitého předválečného stavu. Tak to vypadalo alespoň v poslední době. Já jsem kromě některých eh, komuniké paní Ashton a vedle deklarace OSN z 2. května nenašla žádné další stopy o činnosti EU v této zemi. Předpokládám, že určité aktivity proběhly, ale není to nikde vidět. A domnívám se, že spíše Číňané intervenovali předložili několik miliard eh, dolarů na stůl eh, pro vybudování eh, ropovodu, mají zájem o ropu v této zemi. Tato válečná situace a humanitárně dramatická situace ve spojení s ropou. A tady bych chtěla vědět, jaké evropské podniky se účastňují eh, eh, těchto investic. Myslím si, že pro Evropu je to situace velmi závažná a my bychom se tam měli také ukázat, měli bychom vysvětlit naši roli, náš vliv této oblasti. Vždyť eh, vypadáme tak, jako že bychom nebyli v této hře. To je tedy ten problém, který jsem chtěla Eh, předložit eh, eh, zástupci SVČ. Nyní samozřejmě nastala válečná situace, je zde druhé komuniké Rady bezpečnosti OSN a já bych byla ráda, kdyby některé otázky z humanitárního hlediska i z ekonomického hlediska byly předloženy na našem příštím květnovém zasedání, tedy plenárním zasedání. Musíme požádat o předložení eh, zpráv eh, ohledně aktivit v této oblasti. V mnoha zprávách eh, ohledně voleb a pan Salafranka tady není, říkáme, že musíme sledovat také přechod určité země, že jej musíme eh, doprovázet. A v otázce nezávislosti Jižního Sudánu eh, jsme to neudělali. Je zde Charles Tanok, který vždy sledoval otázku Sudánu, ale celkově na evropské úrovni je nutné, aby této otázce bylo přišknuto eh, větší, větší míra pozornosti. Děkuji vám. Eh, je to otázka naléhavá. Eh, tato otázka, kterou předložila paní de Kaiser. Toto zasedání tedy bychom měli svolat co nejdříve. A sice 14. května bude náš zástupce pro Jižní Sudán přítomen. A pak bychom měli příležitost tuto otázku předložit ještě jednou. Je mi to velmi líto, těši, děkuji vám za pozornost, trpělivost, ale pan Veskot není eh, mezi námi a jeho návštěvu tady odložíme na příště. Děkuji.